být nepříjemná k asistentům, poradcům. Začínáme jednání, chci vás všechny přivítat, chci otevřít první uh, schůzi výboru a v kopoletní pauze. Začnu informací, eh, že jednání je streamováno. pod jedna pořadu jednání je přijetí um, programu, který byl distribuován 27. srpna 2015. Máme tam nějaké změny, protože zpravodaj Paulo Rangel k bodu 8, což je stanovisko ke zprávě Econ roli EU v rámci mezinárodních finančních měnových regulačních institucí a orgánů bude odložen na příští jednání. Tady prostě není. A proto chci navrhnout, což bude vyžadovat určitou disciplínu, abychom hlasovali ke dvou návrhům, které by mělo být poměrně krátké, to je bod 6 a 7 eh, po mém oznámení, tedy i hned bude hlasování. Pokud eh, nemáte námitky, tak tímto bude pořád jednání schválen s navrhovanými změnami. Nevidím žádné komentáře, tak vás chci informovat k bodu 9 našeho pořadu jednání, že budeme mít mimořádné setkání výboru 28. září odpoledne. To je proto, že pokud chceme být připraveni na hlasování během druhé říjnové plenárky o reformě evropského volebního práva, tak musíme mm, to přijmout na úrovni výboru na konci září. Také bychom eh, by mohl přijít Giefer Štát aby nás informoval o stavu jednání o meziinstitucionální dohodě. Tady bychom měli eh, držet, si držet palce, že Guy bude moci přijít. Pak eh, k doporučením koordinátorům to oznámení udělám později a přejdu k schválení zápisu z minulých jednání z května 5. 26. května, které byly distribuovány a které jsou považovány za schválené, pokud nejsou námitky nebo nebudou námitky do konce dnešní schůze. Tím bych rychle přešla k bodu 6 eh, a 7, což je hlasování a předám slovo k interpretaci eh, článku 130 eh, zpravodajem je Richard Corbett. Předám, tím tomu předám slovo. Máte před sebou text, který byl schválen, který se týkal eh, z revize jednacího řádu, protože čelíme poměrně dramatické situaci, co se týče stávajícího systému otázek v eh, písemné odpovědi. Mm, jsem vyrozuměla, že od té schůze některé politické frakce se domnívali, že ta interpretace zachází příliš daleko, především co se týče té druhé části, kde mm, se více než interpretuje to, ten článek a vlastně se tam přidávají nová, nové požadavky po konzultaci s koordinátory frakcí, tak um, jsem pochopil, že mají, eh, že s tím souhlasí, takže navrhuji druhou část té interpretace. Tím by se ta interpretace článku omezila na první dvě věty. To znamená, eh, striktně by interpretovali eh, ten výraz jako výjimku. Ta výjimka by nesměla být běžnější, než je to, ten stávající článek na aplikace. Když bude aplikován pětkrát, tak výjimek nemůže být šest. Pokud to omezíme takto a vypustíme druhou část toho odstavce, tak by to pak bylo přijatelné pro velkou většinu. Děkuji. Někdo další se k tomu chce vyjádřit? Eh, eh, co se týče článku 121, tak tam se nikdo nehlásil. Pokud je to v pořádku, tak můžeme hlasovat a to zvednutím ruky. Snad to budu schopna spočítat. Kdo je tedy pro interpretaci článku 130? Zvedněte ruku, prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo, takže je to přijato. Interpretace článku 191, kde je pro? Kdo je proti? Někdo se zdržel? Ne, takže to je také přijato. Tak Teď jsme tady trošku předběhli, máme tady ty oba experty. Takže bych přešla k bodu 5, což je Diskuse o e, jednání s mm, ústavními vztahy Velké Británie s Evropskou unii, e, implikace tohoto procesu. Chci využít této příležitosti mm, a začít diskusy. Mohu říci, že mnoho z nás v této místnosti této chvíli věří, že v příštích měsících a letech budou další reformy v Evropské unie. Že bude reforma eurozóny, která bude hlubší. Také souhlasíme všichni, většina z nás, že další krizové fenomény a procesy jako migrace, Rus, krize Rus, Ruskem, a další otázky nás vlastně dovedou do nových oblastí evropské politiky, hlubší roli mm, evropské úrovni a současně britská politická elita eh, bude také zohledňovat to úroveň další integrace. Um, britský premiér hovořil s členskými státy už několik měsíců a vysvětloval, jak vlastně udržet Velkou Británii v Evropské unii za změněných podmínek, protože je tady mnoho nejasností, So what will be this Není ale jasné, jak se bude situace vyvíjet um, od října do um, prosince, co se týče britských očekávání. Je to obtížné předjímat. Pro nás je také překvapivé, že eh, ta revize, kterou britská vláda zorganizuje, která chce revidovat rozdělení kompetencí mezi EU a Británií ve snaze e, konstatovat, zda je adekvátní, tak tato revize nevedla k žádnému závěru, který by vyžadoval repatriaci na úrovni e, smluv, ovšem to výsledky jsou ignorovány v debatě, která probíhá v Británii. No, my chceme zdůraznit, že v Evropském parlamentu, že se domníváme, že Evropská unie, politiky Evropské unie, které mm, proběhly, ty reformy eh, byly velmi hlu, hluboké pod vlivem Británie, Když posloucháme kolegy, mm, elity, jak říkají pravý opak, tak to je něco, co nemůžeme úplně pochopit. V příštích měsících bude mm, té hodně diskusí, politická citlivost mm, stoupne. Předseda Evropského parlamentu eh, jednal s Guy Verhofstadtem a také pozval eh, Davida Camerona na plenární zasedání v Evropském parlamentu. Hmm. Takže eh, tato debata, vlastně tím, co zahajujeme debatu, která proběhne, my jsme pozvali dva experty, z nich jeden nemohl přijít, ale Charles Grant, který je ředitelem pro Centra pro evropské reformy a má dlouhou kariéru za sebou v Evropě. Často byl mm, na této straně kanálu La Manche. A Jean-Claude Piris, který byl v radě jako vedoucí nebo ředitel právní služby, aktivně se podílel na přípravě smluv od, od Maastrichtské až po další smlouvy, takže doufáme, že to bude velice plodná diskuse. Teď jsem se dozvěděla, že Gay Frohovstad, který stojí za pozváním premiéra Camerona, chce Eh, promluvit, protože bude muset odejít. A je tady, takže mm, předám slovo. Or, uh, to, to also... Děkuji. Rád bych poděkoval celému týmu AVKO za zorganizování této důležité rozpravy. A mohu pouze potvrdit to, co už bylo řečeno vámi, paní předsedající, dneska dopoledne konference předsedů rozhodla o pozvání Davida Camerona do Evropského parlamentu. Pan Schulz z Downing Street 10 eh, se skontaktuje dneska odpoledne, uvidíme v jaké formě můžeme provést toto pozvání, zda přijme to pozvání, kdy bychom mohli zorganizovat tuto návštěvu, jak by vypadala forma celého organizování takového setkání. Myslím si, že to je velice důležité, celá ta diskuze o žádosti Velké Británie nemůže probíhat se zavřenými dveřmi, musíme to udělat transparentním způsobem a nejlepší možný způsob je právě pozvání premiéra do Evropského parlamentu. Pokud to takto zorganizujeme, AFKO musí hrát klíčovou roli a musíme se rovněž společně podívat na to, jak to provedeme a zároveň nás bude informovat eh, samozřejmě služba předsedy parlamentu, zda došlo k přijetí tohoto pozvání, akceptování a jak to budeme organizovat. Druhá věc, a to jistě víte, v tom úvodu, který jsem přednesl dvakrát v ohledně té zprávy, na které pracujeme s panem Brokem, s paní Bresso a druhá zpráva která se týká období po Lisabonské smlouvě, to znamená Beyond the Lisbon Treaty. To je vlastně jedna ze základních otázek celé té zprávy. To znamená, ano, jakým způsobem můžete ještě pořád být členem Unie, mít různé obavy, požadavky, dohady a tak dále a jaké jsou stávající požadavky Velké Británie, je velice obtížné je znát, poznat všechny, dochází k určitému vývoji, možná někteří kolegové, kolegyně by mohli poskytnout více informací, by pro nás je zásadní pochopit, porozumět těm skutečným, reálným požadavkům z jejich strany. A to je právě důvod, proč se konference předsedů rozhodla pozvat premiéra britské vlády do Evropského parlamentu. Považuji to za zásadní, abychom porozuměli všem těm skutečným požadavkům za britskou stranu. Poslední poznámka, kterou bych rád sdělil, se týká svobodného pohybu pracovníků. To je věc, která mě zneklidňuje, protože tato diskuze, ano, samozřejmě může to být Mm, kvalitní eh, záležitost, ovšem směšuje se s eh, uprchlickou krizí, která, které čelíme v současné době. A to znamená, že jsme vytvořili takovou jakýsi směsici těch žádostí či požadavků nebo jiné mm, interpretaci v oblasti svobodného pohybu pracovníků, dokonce i optal nebo žádost o té, tuto záležitost. Já si myslím, že Británie může udělat dostatek na své straně na posílení národního systému v tomto ohledu a zamezit problémům a zároveň směšování se z krizi uprchlíků které čelíme v současné době, ano, svobodný pohyb pracovníků, jako kdyby jsme mezi to dali rovnítko s uprchlickou krizi, ovšem to jsou dvě diametrálně odlišné věci, společně vůbec nesouvisí, to je něco, co mě trápí a proto jsem se chtěl podělit s vámi o tyto pocity. Jsem nesmírně rád, že pan Piris je mezi námi. Těším se na informace z jeho strany. On byl vždycky na té řekněme, špatné straně rozpravy, na straně rady, jsem chtěl říci. Proto si velice rád vyslechnu jeho stanovisko k celé věci. Děkuji, Maggie. A nyní teda čas Charlesy, ano, vy budete prvním řečníkem, pokud jsem to správně pochopil. Děkuji za slovo, Danuto. Ten krátký dokument, který jsem rozeslal, snad jste měli možnost se na to podívat, nebudu to číst, to by bylo nudné a zabralo nám to hodně času. Jestli dovolíte několik takových předběžných poznámek, a poté těch deset problémů, které jsem začlenil do tohoto dokumentu, deset faktorů, které by mohly znamenat to, že my prostě přijdeme o referendum, prohráme referendum lidé, který jsou společného smýšlení, jakože za to, že Cameron vyhraje, tak to si myslím, ano, všichni, nebo ta, ta výzva je velice malá, nebude to znamenat nějakou zásadní změnu vaší práce, snad by tam neměla být nějaká otázka opt spíše taková reforma EU, bude navržena možná jeden, dva konkrétní britské elementy, ovšem nebude to nějaká forma opt Cameron ovšem bude muset to prezentovat jakožto radikální transformaci, protože to právě očekávají jeho konzervativní kolegové, to znamená aby teda mohli obstát v referendu. To je jeden z problémů, kdy pro Evropané tomu čelíme Velké Británii. čeli. ano, je tam v podstatě vlastně pouze několik drobných změn, ovšem Cameron, podle nás ovšem Cameron tvrdí, že dojde k radikální revoluci, revoluční změně. EU. Ty čtyři záležitosti, konkurenceschopnost, vztahy mm, mezi těmi, kteří jsou v euro a nejsou v eurozóně, suverenita, a určité benefity pro migranty. Toto jsou čtyři záležitosti, ze kterých dvě jsou důležitější než ty ostatní. Jedna se týká benefitu pro migranty. V očích veřejnosti je to obrovská mm, problematika ve Velké Británii. Nejde pouze o nevzdělané mm, občany, kteří by podporovali UKIP, kteří si myslí, že je zde problém s migrací. Podle posledních čísel čistá migrace Velké Británie byla vyšší než 300 tisíc a e, hrubá asi 600 tisíc lidí, což je mnoho lidí, vzdělaných lidí, střední třídu, profesionály. Zdůrazňuje se to, že tyto tito migranti v některých oblastech vlastně, že mm, to, ta zátěž na veřejné služby jsou veliké, čili ta kampaň e, ne, Nigel Farage vede tu kampaň, pokud chcete ano, pokud, vlastně, pokud budete chtít zabránit této problémce, budete muset um, vystoupit z EU. To je v podstatě součást jeho kampaně. Ne. A Cameron prostě v této oblasti bude muset s něčím přijít. On samozřejmě zúraznil to, že se bude snažit eh, dělat něco v těch oblastech inward benefits, to znamená těch dávek, které podá, hm, získáváte, když plat. To znamená ti, kteří například eh, mají nízké mzdy, tak je to nějak dorovnáno vládou a hm, několik hm, nebo určitý počet migrantů z EU z toho benefituje. Je to určitý problém, protože jsou tam, určitý, tam určitá diskriminace vůči ostatním pracovníkům z jiných zemí, Možná ano, ty vlastní benefity Velké Británie, možná bychom tam mohli mít něco tak, takzvaný univerzální kredit, který by nahradil eh, ty úlevy na daních, to by možná mohlo nějakým způsobem být aplikováno na rezidenty, pokud to bude aplikováno na všechny, to znamená, museli byste žít v Velké Británii po určitou dobu let, abyste mm, o to mohli požádat, pokud by to bylo aplikováno na naše občany i občany z ostatních EU zemí. To si myslím, že by právně bylo dosažitelné, ostatní se na ještě nám k tomu určitě něco mrkne. Ovšem myslím si, že Británie nebo vláda chce jít tímto, eh, touto cestou, musí samozřejmě volný pohyb akceptovat. Ten, no, všem, samozřejmě to může mít, samozřejmě nebude to mít nějaký obrovský dopad na počet těch lidí, kteří přichází k nám, protože oni tam přichází za prací a ne za benefity. Ovšem budu moci říct, dobře, alespoň ta pravidla jsou férovější, méně se zneužívá tento systém, zdá se, že je to spravedlnější systém, který neznevýhodňuje ty, kteří platí daně do britského eh, sociálního systému dlouhé. Já si myslím, že například Jean-Claude jistě eh, v této oblasti s něčím přijde. Další oblast, která je nesmírně důležitá, je vztah mezi těmi, kteří jsou in a kteří jsou out. A samozřejmě, když to není v očích veřejnosti nějaká zásadní záležitost, je to nesmírně důležité pro podnikatelskou um, sféru. John Jones board ministra uh, financí, samozřejmě pro establishment v Británii. Protože tím, jak se integruje eurozóna, tak ano, samozřejmě, že je zde určitá obava, že dojde k nějakým rozhodnutím širšího charakteru, unblock, nevemou v pota záležitosti, které se týkají zemí mimo eurozónu. Ano, samozřejmě, k tomu zatím ještě nikdy nedošlo, že takový nedávný příklad před letní pauzou, například to, v rámci toho naléhavého summitu kdy se rozhodlo o e ESFM, to znamená využití bailoutu tohoto fondu a vytvoření určitého určitého přemoštění tohoto, eh, poskytnutí tohoto úvěru Británii, Británii to trošku posílilo tyto obavy. A když jsem hovořil s německým britskými zástupci, tak oni si myslí, že v podstatě Britové chtějí veto pro City v Londýně, ovšem to není Není tomu tak ovšem mm, po prosinci 2011, kdy Cameron prostě ten nechtěl zahájit jednání o fiskálním kompaktu, tak to vlastně vyvolalo tyto obavy. Kompromis bude obtížný, protože Němci nejsou úplně nakloněni těmto otázkám, pokud tomu správně rozumím, možná jsou tam určité možnosti, nějaká dohoda o budoucích článcích smlouvy, například to, co dělá eurozona, nesmí poškodit jednotný trh, nebo ne eurozemě by mohly mít eh, statut pozorovatele na um, zkouškách euroskupiny a vím, že někteří o tom již hovořili, určitá možnost nějakého breaku, nějaké nouzové pomůcky, ne veto, ale například pokud by eurozóna nebo pokud by neeurozónská země tvrdila, že eurozóna země eurozóny v podstatě ohrožují společně tak by vlastně mohli spustit takové mm, naléhavé, naléhavý nástroj, který by vlastně zamezil nějakým tímto rozhodnutím, nevím ještě, jaké by bylo řešení, ovšem něco podobného. A nyní trochu k těm problémům, nebo prostě myslím, že by bylo obtížné teda mm, nějak ten, a jak to bude mi dopad na to hlasování konečné ohledně setrvání Británie v EU. Jedním z prvním problémů, který vidím, je interní dynamika konzervativní strany. Toriové se naučili šikanovat premiéra a zjistili, že to funguje. Dokonce donutili k vyhlášení referenda. Cameron původně nechtěl vyhlásit referendum. A situace dospěla do takového stádia, kdy Cameron už téměř ničím euroskeptiky eh, neuklidní, nepotěší. Bude muset přiznat, eh, jaké ústupky jsou ochotní udělat jeho evropští partneři a to povede k roztržce z euro. Skeptiky zjistí, že nejdojde k repatriaci pravomocí a dalších věcí, rozčílí je a ti ho budou tlačit k ještě agresivnějšímu přístupu než nyní. Například Boris Johnston teď vykřikuje, že by, rádi, že by se rádi vrátili k institutu takzvaného opt-outu ze sociálních problematiky, tak jak to bylo v roce 71. A nedá se čekat, že Cameron tedy na prosincovém summitu přijde s nějakým velkým překvapením. Je to tedy riziko, že interní dynamika konzervativní strany donutí Camerona přijít s požadavky, které budou opravdu problematické. Druhý zásadní problém, kterého jsem byl svědky v posledních dnech, když jsem hovořil s představiteli, spočívá v tom, že celá řada evropských vlád ve chvíli, kdy Británie prohlásila, že nepřijme žádné uprchlíky z Maďarska, Řecka nebo Itálie, tím nebyla nadšena. Samozřejmě správně hlediska na to Británie má právo, protože má opt-out, ale co je ironické, jak už řekl pan Frhofstadt, eh, problematika uprchlíků není to tež, co problematika migrace, ačkoliv obě témata se často směšují v britských médiích. Ne všichni v Británii, ale uh, neumí rozlišovat. Ivetku Prstínová ministrině vnitra tento týden ve svém vystoupení prohlásila, že Británie musí přijmout 10 tisíc uprchlických rodin. Já myslím, že britská veřejnost by e, byla ochotná přijmout uprchlíky rakouský e, kancelář také řekl, proč bychom měli pomoci Britům s renegociací ve chvíli, kdy odmítají uprchlíky. Obecně celá řada dalších členských států a pravděpodobně také institucí, včetně té vaší, nebudou příliš ochotně pomoci Británii. Za prvé, že, protože Británie není populární a, a také tedy ty potenciální dopady takzvaného Brexitu nejsou dostatečně jasné. Ať už Cameron dojedná jakékoliv reformy, Celá řada z nich bude muset projít řádným legislativním procesem, včetně jednání před Evropským parlamentem, například pokud bude o reformu jako omezení sociální pomoci migrantům, snižování byrokracie, větší úloha pro národní parlamenty a já se obávám, že některé instituce, včetně té vaší, tomu nebudou příznivě nakloněni. Celá řada lidí v Londýně nemůže pochopit, že lidé nebudou tak vstřícní, jak by Britové očekávali. Pokud dojde k další roztržce kvůli migraci, kdy další tisíce budou pochodovat eurotunelem a podobně, jen to posílí nálady těch, kteří si přejí, aby Británie opustila Evropskou unii. Konečně finanční krize byla tedy z hlediska toho, jak byla prezentována v médiích, katastrofální pro image Evropské unie, unie v Británii. A jak Douglas Castle řekl, to je tedy jediný poslanec UKIP v Británii. On tedy prohlásil, chcete snad zůstat eh, pevně připoutání k, mm, k mrtvole, když se vyjadřoval o eh, evropských finančních reformách. A čím být prohlášení tohoto typu, tím víc lidí si premyslet, že je lepší, aby tomu tak nebylo. Také se bojím, jak bude vedená kampaň ano, tedy pro, zůstá, pro setrvání Británie v Evropské unii, protože velké banky, jako je Goldman Sachs a další, eh, argumentují tím, jestli víte, co je pro vás dobré, zůstanete v Evropské unii, protože jde o obchodní smlouvy a podobně. Já se ale obávám, že skutečná kampaň poběží na úrovni běžného člověka v hospodách, na ulici. A tady je nebezpečí, eh, že ten tón bude úplně jiný. A za sedmé, tedy ta kampaň pro vystoupení, no, má na první pohled velmi silné argumenty. Jestliže opustíme Evropskou unii, samozřejmě, že s nimi dál budeme obchodovat. Čína není v Evropské unii, taky obchoduje s Evropskou unii. Naše vývozní trhy tím nebudou poškozeny, ale odpověď na to zní, jednotný trh není to též, co oblast volného obchodu, ale ve chvíli, kdy se to snažíte někomu vysvětlit, tak už vás dávno neposlouchá. Skutečnost, že pokud Británie opustí Evropskou unii, judikáty a pravidla budou určována pouze britskými občany, je tady eh, velice lákavý argument. A argumentace v tom smyslu, že výdaje, které to představuje každý rok, bude možné reinvestovat do eh, národního zdravotnického systému neobstojí. Za osmé, e, libristická strana je v nesnázích. Od konce 80. let libristická strana byla proevropskou stranou a pouze malá část extrémní levice na půdě této strany byla proti Evropské unii. To se ovšem mění vzhledem k vývoji v Řecku a také e, vzhledem k dojmu, že Schäuble vydírá řecké občany a podobně, to prostě britská levice nerada vidí. A dá se čekat, že Jeremy Corbyn, extrémní levičák, se stane předsedou libristické strany. A i když je tedy morálně na té správné straně a vyjadřuje se nejednoznačně, nejednoznačně o Evropské unii, je možné, že bude-li zvolen, neodvede dobrou práci na přípravě kampaně, protože bude řešit interní konflikty v rámci libristické strany. Většina voličů levicového středu je pořád pro Evropskou unii, ale je možné, že jim nebude věnována pozornost. Konečně odborové svazy tak, jsou také méně orientované na Evropskou unii, než tomu bylo v minulosti. Eh, Jacques Delors a Margaret Thatcherová v tomto ohledu podpořili myšlenku vstupu do Evropské unie. Thatcherová díky tomu, jak byla proti odborům a Jacques Delors nabídl sociální model. Ale odbory nyní už nekladou tak velký důraz na myšlenku sociální Evropy a jejich postavení jejich postup, přístup se změnil. Jestliže Cameron bude tvrdit, že chce, aby se celá sociální dimenze vrátila do gece Británie, možná budou proti. A, ale ne přesvědčivě. A pokud uh, jsou moje informace uh, přesné, Cameron nebude trvat na tom, aby se sociální problematika stala výluční kompetencí. A konečně Při tom předchozím referendu v Británii mě bylo 16 let a nepamatuju si mnohé, ale pamatuju si, že představitelé velkých podniků se vyjadřovali pro setrvání v Evropské unii. Tentokrát tomu však nemusí být. Eh, velké podniky se budou bát, že ztratí zákazníky, dodavatele, budou se bát negativních kampaní na sociálních sítích a proto tentokrát zůstanou stranou. A a celá řada malých podniků se staví negativně k Evropské unii už teď. Dovolte mi uzavřít takovou reminiscencí na rok 1975. Samozřejmě najdou se i určité styčné body. Harold Wilson se rozhodl vyhlásit referendum proto, aby vůbec udrželi libristy pohromadě. V Bruselu něco dojednal a vrátil se zpátky s kusem papíru, který mával všem před očima a říkal, dojednal jsem skvělé věci lidé mu věřili, protože média mu věřila a establishment byl přesvědčen o tom, že je dobré trvat v Evropské unii, ale dnešní Británie už není tvořena obyvatelstvem, které by bylo tak poslušné, které by věřilo svým představitelům. A dokonce ani establishment není jednotný ve svém postupu. Pokud se tedy Cameron vrátí z jednání a řekne, já jsem změnil způsob, jakým Evropská unie funguje, to už samo od sobě nebude stačit. Jeho prohlášení bude podrobena důkladnému přeskumu ze strany veřejnosti, médií a tak dále. Já tím chci říct, že nebude jednoduché vyhrát tohle referendum a pokud instituce jako je vaše mohou pomoci tím, že schválí některou požadovanou legislativu, mohlo by to být užitečné. Eh, já jsem eh, měla pocit, že chcete, abychom schvalovali méně zákonů. Děkuji, Jean-Claude Piris. Já jsem velice rád, že tady mohu být po nějaké době a řeknu, že eh, nezastupuji eh, názor rady, kterou jsem před dlouhou dobou opustil. Mohu si jim říci, že souhlasím s tím, co Charles nyní prezentoval a ta rizika, která existují z toho referenda Británii. Ale to neznamená, že bychom neměli se snažit dělat to, co je možné. Eh, já se pokusím být konkrétnější. A začal bych tím, co by mohl být hlavní cíl jednání. Jsou tady různé možnosti, různá možná východiska. Um, ústavní problémy, které by mohly vyplývat z toho pro EU, jsou také odlišné. a mohli by jít opatrně směrem k Britinu, no, ne, Brex, ne k Brexitu. Já bych žádal zvláštní status revizi smluv pro Británii, podle některých, především profesora Devita, který um, vypracoval dokument, stanovisko pro tento výbor, by umožnilo um, Británii účastnit se vnitřního trhu a odpovídajícího rozhodování jako plný člen, ale bylo by um, ne, ne, nemusel by se účastnit jiných politik. strukturálních fondech, zemědělství, sociálních politik, zahraniční politice a tak dále. Nejprve se vyjádřím k postupu této strategie, k kalendáři. Cílem by bylo Britům navrhnout, aby akceptovali v referendu nový status pro Británii, ale jak můžete jít do referenda a nebýt si jistý odpovědí jiných zemí, když nejprve uděláte referendum v Británii? To je nemožné, protože nevíte, co by 27 parlamentů a 27 referent nebo, nebo několik referent mm, parlamentních ratifikací, jak by to dopadlo. Na druhé straně stávající lídři evropských zemí nejsou příliš dychtiví e, dělat novou evropskou smlouvu a řešit nebo čelit velice citlivým domácím problémům v souvislosti s novou evropskou smlouvou. Takže si nemyslím, že toto bude možné tento postup zahájit v členských zemích, aniž bychom věděli, zda to Britové akceptují, a to v tak krátkém termínu. Na druhé straně obtí, bude obtížné, eh, eh, aby se vyjádřili Britové, aniž by věděli, jaká by byla reakce eh, z 27 zemí. Ehm, toto by byla tak zásadní ústavní změna, že si nemyslím, že ostatní členské státy a ani instituce by akceptovaly takovou architekturu, která by v podstatě bylo jaksi um, pick and choose, to znamená, že by si mohli vybírat eh, jako z katalogu. Um, by byl někdo, eh, znamenalo by to, že eh, jakýsi poločlen by měl eh, možnost participovat na rozhodování a samozřejmě by to otevřelo dveře požadavkům dalších zemí, jako je Švýcarsko, Norsko, Island, anebo i členských zemí Evropské unie. Takže tento první scénář je mimo. Nemá šanci na úspěch. Nyní se dostávám ke druhému scénáři, což by byla eh, repatriace pravomocí, o které mluvil teď Charles. To by byla repatriace pravomocí pro všechny, se smlouvami, ze změnách ve smlouvě. Mám stejné poznámky ovšem ke kalendáři, což jsou velké problémy. Politicky by to bylo také nereálné, protože ty problémy by se dotýkaly základních principů, jako je volný pohyb osob, rovnost občanů EU, a nebo velice delikátní politické téma, jako je sociální chata nebo strukturální fondy. Dále, k podstatě samé by to bylo zbytečné a zdá se, že ani Velká Británie, jak řekla paní předsedkyně, Eh, Británie zorganovala zprávu, mm, studii o 300 stránkách, která dospěla k závěru, že současné sdílení pravomocí je v pořádku. Tedy třetí scénář. To by bylo, aby Británie zůstala v EU jako člen se změnami smlouvy, které by buď upřesnili v některých aspektech, co by se platilo pro všechny členské státy, a nebo by dostala specifické opt-outy. Mezi těmito změnami, které by si přál Londýn, mm, v tom balíčku, o kterém mluvil Charles, je možné zmínit mm, tu pasáž nebo formulaci o stále uší unii, euro, Ehm, více pravomocí pro národní parlamenty podle subsidia, principu subsidiarity a modifikace pravidel rovnosti mezi občany stěhující se do jiného členského státu. Já si osobně myslím, že ta první tři témata by si zasloužily smlouvu změny smlouvy. Za prvé, bylo byly nějaká nedorozumění s právním významem formulace vytváření stále uší unie e, mezi národy Evropy. Proč to tedy nevyjasnit, což by neudělalo politické škody? Dále posilování eurozóny, které bude ještě pokračovat v budoucnu, tak mm, vyvolá nutnost E, právní ochrany práv nečlenů eurozóny. Dále instituce podle mého názoru potřebují pomoc národních parlamentů, aby lépe respektovali subsidiaritu, což je politická koncepce, neprávní, aby se zlepšila demokratická legitimita Evropské unie. K těm prvním třím tématům já neodmítám představu změnit smlouvu. K tomu čtvrtému, tak to odmítám, protože to je základní ústavní problém a e, to, o tom by se nemělo uvažovat, co je ta rovnost občanů. Ty první tři body. Nemyslím, že je šance na úspěch tohoto scénáře v současném období. I pro ty první tři témata, protože jakýkoliv pokus změnit smlouvy EU by otevřel diskusy o nutnosti zlepšit ústavní ehm, základy eurozóny. Vzhledem k tomu, že politická situace neumožňuje otevřít toto důležité téma, které je potřeba jednoho dne otevřít, tak jakákoliv revize smluv bude pravděpodobně zamítnuta v současném klimatu. Dále k tomu, co řekl Charles Grant ve, svém, mm, ve své studii, já mám stejný politický názor, není tedy možné změnit smlouvu rychle, tak on říká ve svém stanovisku, že tuto překážku je možné obejít, pokud Británie akceptuje nějaké sliby budoucí změny smlouvy. Již Eh, prezentoval myšlenky publikované ve Financial Times, ale slib je slib. A je to politická deklarace záměru, což nezavazuje budoucí vlády a parlamenty. Pak je tady další návrh profesora Stevea Píse, který eh, se snaží řešit tento problém, že že ten slib by se stal něčím právně záv- si právně závazným závazkem. Problém je, že aby byl slib právně závazný, znamená, že to je smlouva. A to by porušovalo článek 41 smlouvy, e, aby se takto smlouva měnila. Ani dokonce by to šlo i proti ústavám všech členských zemí protože nemůžete na sebe vzít právní závazek, že změníte smlouvy za 6 měsíců. Proto rozhodnutí z roku 1992 o Dánsku a z roku 2009 o Irsku, které znám dobře, neobsahují žádný slib tohoto typu, jenom vyjasňují stávající ustanovení smlouvy a jsou stoprocentně v souladu se stávající smlouvou v době, kdy byly schváleny. A to potvrdilo rozhodnutí soudního dvora 2.3.2010 eh, Rotman. Pokud modifikujete význam smluv, tak to nejde. Proto tyto sliby nejsou moc slibné. A když eh, pokud Británie neakceptuje prohlášení o záměru, která nemá právní hodnotu. Poslední scénář a to by Británie s trošku s malou pomocí eh, přátel, aby se stala, zůstala v EU bez změny smluv, ale s přijetím významných politických opatření a reform rem fungování politik Evropské unie když není možné předvídat výsledek referenda o Evropě v Británii, tak eh, mně se zdá, že to je nejrozumnější scénář. Je pravda, že by to implikovalo přijetí některých reform, které žádá pan Cameron. Mnoho evropských vůdců jiných zemí by si přálo a myslí si, že Evropská unie potřebuje reformy, nová politická opatření. To by mohlo být například kalendář dokončení vnitřního trhu služeb. Eh, mm, nepovinných politik v energetice, v obraně, fungování institucí, komise konkrétně, stále užší unie, tak tam by se začalo deklarací z června 2014 z Evropské rady a z toho by se stal oficiální text a to by bylo snadné a to by eliminovalo to nedorozumění okolo této formulace. V neposlední řadě praktický způsob, jak snížit byrokracii, zlepšit respektování subsidiarity, umožnit účast národních parlamentů a za čtvrté lépe chránit práva nečlenů eurozóny, například závazkem členů, že ta práva e, se vrátí v budoucí smlouvě, pokud bude smlouva o e, ústavní o eurozóně. E, po těchto čtyřech scénářích, co teda pátý scénář, ten Brexit? Protože nevíme, zda Britové akceptují ten čtvrtý scénář nebo britská vláda. Jsem si jist, že britská vláda si uvědomuje, že takový exit by byl negativní pro ekonomiku, byl, byl, šel by proti politickému zájmu Británie. Brexit by znamenal, že Británie by se stala satelitem EU nebo bylo naprosto izolované a museli by ratifikovat od začátku všechny obchodní dohody, nejenom s EU, ale také se všemi státy světa. Přičemž vyjednávací síla Británie není tak vysoká, jako, jak, jak si někteří tam myslí. Na závěr, můj osobní názor je, že by nemělo být žádné tabu. Pokud mm, by revize smluv byla možná a nutná, ale musíme si uvědomit, že změna smlouvy v současnosti politicky je velmi obtížná, protože by Ehm, se nevyhla tématu posílení eurozóny a v současném klimatu by nebylo možné dosáhnout e, rychlého řešení krátkodobě, což ehm, je, což EU potřebuje. Dále není možné z 28 státy e, dosáhnout jednoho řešení, takže musíme akceptovat asymetrickou integraci jak ukazuje Schengen, eurozóna a další formy spolupráce, tak to umožňuje, aby EU vyšlo vstříc zájmům všech svých členů a tím se, přičemž se vyhnalo stagnaci. Avšak musí být ústavní limity. Hmm, například vyloučení některých oblastí variabilní geometrie, jednotný trh, celní unie, státní pomoc, konkurence schopnost, hospodářská soutěž a dále zachování autonomie rozhodování EU. V těchto oblastech když by třetí státy mohly využívat vnitřní trh, tak by neměly zasahovat do jeho rozhodování. A samozřejmě, aby jsme se měli ty jednotlivosti evropského práva, jaký to bude mít dopad, uniformní interpretace, nedostatek reciprocity. Čtvrtá záležitost, Eh, soudní dvůr a komise by zůstaly v, plné, plném sloužení, alespoň v těch případech, když jde o diferenciaci, posílenou spolupráci, tam, kde mají kompetence. A pátá záležitost, prezentovat jednotu EU jakožto jednoho jednotného faktoru hm, v oblasti obrany, zahraniční politiky a ostatní politik ve světě. Toto by mělo být respektováno ve všech případech, včetně Velké Británie. Takže jaká je alternativa? ústavně. Pokud teda by došlo ke stažení z EU, vystoupení z EU, tak by v podstatě byli v pozici jako Švýcarsko nebo Norsko a museli by vlastně akceptovat to, že by byli satelitem EU, proto by v podstatě stejně museli tu legislativu interního trhu plnit. Nebo pokud by Velká Británie odmítla plnit tato pravidla, tak by musela s vnitřním trhem zpřetrhat své svazky a začínat od nuly, pokud jde o obchodování s EU. Já si myslím, pan Ferdoštav se o tom zmínil, Toto je v podstatě hlavní ústavní problém v této oblasti pro Velkou Británii. Děkuji vám za pozornost, děkujeme. Jean-Claude, děkujeme. A ní zahajuji diskuzi, říká paní předsedající. Helmut Scholz má slovo jako první. Děkuji za slovo. Je rád bych poděkoval oběma našim pozvaným hostům za jejich pohled na věc, analýzu této složité záležitosti, kterou projednáváme my v našem výboru AVKO. Dovolte, abych při této diskuzi eh, zahájil jednou poznámkou občané v mém volebním okrsku. Při nedávné návštěvě se mě ptali s ohledem na, tyto, na naše politiky v oblasti migrantů, migrační politiky, uprchlíky, zda EU přežije nebo zda selže pokud jde o právě o tuto problematiku, o tuto krizi, kdy lidé hledají živobytí v Evropě. Nesmíme to ztrácet ze zřetele a musíme opravdu velice seriózně diskutovat o tom, jakém, co znamenají tyto migrační politiky, politiky pro uprchlíky i pro ostatní oblasti a zároveň pro institucionální strukturu EU, pro nějakou koexistenci členských států v rámci EU. Chtěl jsem se zeptat na základě vašich připomínek, na základě vašich projevů následující věc. Dělá Evropská unie skutečně maximum proto, aby se stala něčím více než pouze nějakým trhem. V souladu se smlouvami, v souladu s ústavní situací v Evropské unii. Tak, aby každý jednotlivec, každý občan si mohl v této struktuře nalézt eh, své místo. To je odpověď, kterou hledáme i při politických eh, a jiných diskuzích, které probíhají nejenom ve Velké Británii, ale i ostatních členských státech. A zde bych vás požádal, když zvážíte různé různá stanoviska politických sil Velké Británie. Jaká je odpověď těchto sil a uskupení na tento dotaz? A pokud, nebo měli bychom diskutovat o tom, zda jsme schopni na to v podstatě zaměřit na tuto otázku diskuzi, která se týká těchto, této ústavní problematiky i v našich zemích, protože jinak bychom se neměli snažit o reformu volebního práva a tak dále, protože ve volbách by lidé měli vědět, pro co hlasují a proč by se měli zúčastnit ehm, otázek týkající se budoucnosti Evropské unie. Toto je otázka, která je na stole. A souhlasím s vámi v tom, že v tom následném sledu diskuzi, které musíme nyní zorganizovat, že bychom měli nalézt institucionální odpovědi na tyto eh, otázky. Ovšem pokud jde o politickou výzvu celé věci, našim občanům Evropské unie bychom měli vyslat jasný signál ohledně našeho politického stanoviska a různých teda politických uskupení stran vůči těmto výzvám a zároveň transparentním způsobem získat nástroj tímto způsobem, abychom mohli reagovat a řešit eh, na eh, sledky odpovědí na tyto otázky z politického hlediska. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Nyní vezmeme několik ještě otázek a potom požádáme o odpověď, takže pan Šeplin má slovo. Děkuji za slovo a rád bych poděkoval i našim dvěma hostům za velice zajímavé analýzy, hodnocení této situace. Jedna hlavní otázka asi především na čase, ale samozřejmě pokud ti odpověď i druhý host, tak proč ne? je ten takový předpoklad, který ve Velké Británii není akceptován, je to, že v podstatě Evropská unie je jakýmsi účastníkem toho, co se děje ve Velké Británii eh, tohoto referenda. V podstatě my máme takový aktivní zájem spíše od na celém tomto procesu, podle mého názoru. Vy jste se zmínil a já tomu já to vidím stejně ten mm, v lejbristické straně takový ten zůstající euroskeptický levicový přístup. Máme to brát vážně? Je tam taková možnost, že by se lejbristická strana rozdělila kvůli tomuto referendu, protože pokud tam je taková dynamika vnitřní, nebo došlo k urychlení eh, rozprávy v tomto charakteru? Rád bych si vyslechl váš názor. Třetí otázka, no, samozřejmě musíte odpovědět po, v tomto pořadí. Jaké je vnímání ve Velké Británii toho, k čemu by, nebo co se stane s těmi asi dvěma miliony britských občanů, pokud Británie vystoupí z EU? Zatím to asi nehrálo žádnou roli v této rozpravě, že mohlo by to hrát nějakou roli, protože ani to není úplně zanedbatelný prvek. Další bod. Vy jste se o tom nezmínil, vy jste nezmínil Skotsko. Všem, jak se díváte na Skotsko, si samozřejmě? Jistě víte, eh, nechám odpověď na Bazal, víte, o čem hovořím kampaň proti establishmentu, malé podniky, asi ten rozdíl mezi letošním roz, rokem, 75. rokem. Já jsem se vlastně zúčastnil částečně té kampaně tehdy. Sociální média, jakou roli, myslíte, budou hrát v tom mobilizování, proč i proti? Vy jste hovořil, že tam je takový top-down přístup ehm, pro kampaně. Budete tam využívat sociální média, to jistě budou, bude hrát ehm, budou hrát rozsáhlejší roli než před deseti lety. A trošku mě fascinuje takovým negativním způsobem ta protievropská linie v lidových médiích. To možná rovněž vyžaduje nějakou analýzu toho, proč tomu tak je, proč tato média takto reaguje. Co se v podstatě například děje v, mm, řekněme, v oficiálních médiích, eh, neoficiálních televizních kanálech a tak dále. Další záležitost, to je takový příspěvek jít podle mě takový paradox, jako kdyby Velká Británie měla podobné zájmy eh, o ohledem na eurozónu jako například středoevropské země. Na druhé straně je stále úplná opozice, pokud jde o migraci. A nevím, zda může dojít k nějakému přemostění těchto dvou oblastí, protože Británie by asi mohla nalézt spojence v Pobalti nebo ve středo moří. Dobře, asi to nebude úplně identický postoj, ovšem víte, o čem hovořím. Ovšem pokud budou tvrdit na, trvat na tom, aby Litevci, Poláci či e, Maďaři e, se vrátili domů, ty projevy, které slyšíme z Jukipu, tak asi tomu tak nebude. Děkujeme, Čau, Leinen, děkuji, děkuji za slovo. A dě, rád bych poděkoval i Jean-Claudeovi. Vaše záběry tak, eh, jsou mm, takové jeho charakteru, že teda asi nedojde k nějakým změnám smluv, že to budou spíše nějaké závazky nebo politické deklarace nebo nějaký koncept reformy ze strany nebo reformy EU. A prostě na počátku to vypadalo tak, že v podstatě změníme EU, změníme smlouvy, změníme všechny ty pilíře, ty, tu architekturu EU, čili ta debata vypadala mm, diametrálně odlišně. Referendum znamená veliké riziko. Trošku v podstatě mi to vyvolává otázku Ruska. My máme mnoho referent zkušeností z Evropy, které nebyly propojeny s každodenním životem Evropanů, neodpovídají v podstatě na tu otázku, ale v podstatě jenom těm, kteří položí tu otázku. Já skutečně nevím, jak bude vypadat ta vláda příští rok, nevím, co budou muset udělat. že nejde pouze o elitu proti nějakému z, eh, hnutí zjednodušených argumentů. Asi bychom se měli podívat na to, jak vybudovat tu kampaň pro evropského charakteru. Souhlasíte s tím, že i změna otázky by je trošku už i negativní, protože otázka nejprve zněla, měla by Velká Británie zůstat v, Velké Brit- v EU nebo ne, čili byla by to kampaň pro. A nyní je ta otázka, měli bychom zůstat v EU nebo máme opustit EU? Prý to je formulováno takto. Emočně je to trochu možná nebezpečné, toto formulování tohoto dotazu. Ovšem doufám, že to opravdu nebude nějaký zásadní bod. Kamerun eh, by měl do konce letošního roku nějak disciplinovat eh, své lidi. To jste myslel i na eh, jeho vládu, nebo jakým způsobem teda, pokud te, mm, jak se budou chovat v rámci kampaně. Ne, my jsme viděli, jak to vypadalo, to referendum ve Švédsku ohledně eura. Například premiér tenkrát řekl členům vlády, že se mohou rozhodnout ano či ne. A minister pro hospodářství vedl kampani, ne. Čili pokud ani vláda není sjednocená v tom referendu, tak jakým způsobem teda to očekáváme vlastně od eh, veřejnosti. Potom by asi nebylo vůbec překvapení, kdyby ne zvítězilo. Souhlasím a myslím, že většina z nás souhlasí s tím, že ty základy EU, nesmí být ohroženy žádné další optauty, protože již nyní je Británie trošku privilegovaným partnerem, takže já opravdu ne, už nevidím možnost dalšího optautu. Máme zde již tolik optautů. Například eh, ten výchozí bod lepší podmínky pro Velkou Británii, to je takové východisko, které vlastně jde úplně proti duchu celé Evropské unie. My zde máme přece 28 členských států, máme zde určitou rovnost těchto států. Pokud by každá země zahájila proces nějakého referenda a požadovala lepší podmínky pro jednotlivou zemi, tak vlastně to můžeme celý tento podnik zavřít. EU jako celek bychom měli zlepšit, tam souhlasím, ale ne prostě žádat více optautu pro některé členské státy. Jsou tam například komunitní eh, metody, to je červená linie. Čili opravdu nevím, jak by národní parlamenty mohly s těmi červenými kartami se stát součástí celého tohoto systému. Měli bychom možná hovořit spíše o zelené kartě. Já jsem léta pracoval v Kosaku. Viděli jsme, jak francouzský senát eh, a i druhá komora ve smyslu se snažili získat dostatek pro tu žlutou kartu, aby teda byli spíše na té negativní straně spektra. Možná by měli získat spíše zelenou kartu, aby to motivovalo lepší než nějakou červenou kartu a zasahovat do komunitních metody. Pokud to opustí Velká Británie, Británie EU eh, e opustí Skotsko, Velkou Británii, to je vlastně stejná otázka, jako tady padla od pana kolegy. Tam eh, se těším na odpověď a jak to, jaký to bude mít dopad vlastně na kampaň. Více eh, konkurenceschopnosti pro EU, dobře, proč ne? Ovšem, tam jsme měli otázky konceptu lepší regulace. Viděli jsme, jak vypadala ta diskuze. Jakou Evropu vlastně chceme? Chceme pouze nějak nějaký spolek volného obchodování nebo sociální Evropu, ochranu eh, spotřebitelů, z životního prostředí. Není to až tak jednoduché. Říci dobře, budeme se zabývat pouze konkurenceschopností, to vlastně by byla jiná Evropa, než ta, kterou budujeme. Takže doufám, že to nebude ruská ruleta, až že skutečně pokud je o tu ožehavou rozpravu, která tam probíhá v Velké Británii, v podstatě, která tam probíhala v minulosti. To vlastně byly takové politické důvody, když tam byly dva kandidáti a postavení proti se, sobě. Čili to byla spíše politická hra, ovšem ta ruská ruleta v současné době by opravdu mohla mít eh, nedozírné následky. Děkujeme. Richard Corbett. A poté poprosíme oba naše hosty, aby reagovali. Já se obávám, že jsem jediný britský europoslanec, který vystupuje v téhle debatě. Nejprve souhlasím s rozhodnutím konference předsedů přizvat, eh, pozvat Davida Camerona, to je rozhodně užitečné, ale poté, co jsem si vyslechla naše dva řečníky, myslím si, že seznam těch deseti věcí, které se mohou zvrtnout, jak to představil Charles ve své prezentaci nás donutí se zamyslet. Opravdu je celá řada věcí, které by se mohly zvrtnout, dokonce i úmyslně a Brexit jakožto souhra náhod není myslitelný. Vůbec byl nesmysl zahájit celý tento proces. A jak už tady bylo řečeno, jedním z důvodů, proč vůbec celá věc začala, byly vnitřní rozpory eh, v konzervativní straně, eh, ve které existuje eh, na jedné straně umírněné křídlo, a na druhé straně také velmi konzervativní křídlo, které chce opustit Evropskou unii. A pak je tedy celý ten šedý střed. A Cameron před volbami řekl, dobře, po volbami dojednáme reformy Evropské unie a pak necháme britské občany rozhodnout. A pravděpodobně ani nečekal, že by ho někdo eh, vzal za slovo. Doufal, že eh, vznikne koaliční vláda a tím se to naředí. Ani konzervativci sami nepředjímali naprosté vítězství ve volbách. Ní však mají většinu a musí splnit své předvolební sliby. První kompromis při prezentování reform jakožto jednorázové události není přesný, protože reformy v Evropské unii to je v podstatě kontinuální proces, který běží každý den. Každý den eh, jsou evropské politiky předmětem přeskumu, evropská legislativa je předmětem přeskumu. Většina legislativy, která prochází tímto parlamentem v současnosti, je vlastně novelizací již stávající legislativy přípravě je celá řada reform, která by, které by mohly eh, být zajímavé pro britské konzervativce, například lepší regulace, program REFIT, jednotný kapitálový trh, reforma společné rybolovné politiky. Mohl bych přijít s dlouhým seznamem reform, které opravdu, na kterých se opravdu už pracuje a tady by tady britský premiér mohl říct, to je přesně to, co potřebujeme udělat a změnit. Místo toho vypracoval svůj vlastní seznam, který je výsledkem různých vnitřních tlaků v jeho straně. Například ve svém vystoupení, ve svém projevu, takzvaném Greenbergově projevu, ve chvíli, kdy hovořil o reformách, vůbec se nezmínil o tom, že by evropští občané, kteří migrují do Británie, měli mít jiná práva. Nyní je to jeden z jeho hlavních požadavků. Proč? Protože k tomu byl donucen extrémní pravicí ve své straně. A ti ho vlastně pověřili nemožnými úkoly, protože chtějí, aby neuspěl. Musí tedy najít určitý eh, kompromis mezi tím, co je triviální a co je nemožné. Jestliže je to triviální, možná mu to Evropa odsouhlasí, ale eh, bude muset přesvědčit eh, členy své strany doma, že je to ve skutečnosti důležité. A pokud jde o to, co je nemožné, musí je přesvědčit, že je to nemožné. Má před sebou téměř eh, nesplnitelný úkol. Na jedné straně musí tedy vyhlásit referendum a pak ho ještě i vyhrát a bude to mimořádně obtížné. Kdybych měl víc času, tak bych eh, se vyjádřil k těm čtyřem bodům, které tu Charles zmínil, například tedy ta snaha po větší evropské integraci. To je ale přece v úvodních ustanoveních k evropské smlouvě. Když se to přečtete, tak je tady tady co největší integrace v souladu s principem proporcionality. To je něco, co dojednal John Major v Maastrichtu, také konzervativní premiér. Ale víme také, že existuje čerstvá interpretace Evropské rady v této věci. Pokud prosadí změnu, je to triviální změna, pokud mu to ale pomůže, dobrá. Je tady třeba najít cestu mezi tím, co je triviální a co je nemožné. Bude se muset spolehnout na, jak se říká, pomoc svých kamarádů. A bude to velmi obtížný scénář. A moje otázka zní, jestliže nedojde ke změně smlouvy, a já souhlasím s vámi, že je to nežádoucí a bylo by to velmi obtížné, ale pokud některé z těch věcí, které Cameron chce, nebude možné prosadit formou sekundární legislativy, protože ta by mohla být napadána před Evropským soudním dvorem. A to proto, že například porušuje princip nediskriminace nebo volného pohybu. A pokud tedy v důsledku toho bude Cameron požadovat změnu nikoli smlouvy, ale formou protokolu, tak i tento protokol musí být dojednán a stát se novou přílohou eh, smlouvy v okamžiku, kdy dojde k dalšímu přistoupení. Podobný eh, postup byl použit v případě Irska. kdy tedy požadované změny byly ke smlouvě připojeny formou protokolu ve chvíli, kdy přistoupilo Chorvatsko. Dovedete si představit podobný scénář v tomto případě? Samozřejmě také by záleželo na obsahu, ale eh, zajímalo by mě, jestli náhodou tohle není jeden ze scénářů, o kterých uvažuje britská vláda. Vy jste chtěli stručné otázky, já mám stejnou otázku k protokolu, když si pamatujete Maastrichtskou smlouvu a hlasování kvalifikovanou většinou. Čili najdou se možnosti jak vykročí tímto směrem. A za druhé, vy jste řekl, že dnes tedy panuje neochota dělat jakékoliv změny ve smlouvě. A především zemi, země eurozóny na to nejsou připraveny. Jak by tedy měla vypadat eh, evropská transformace tak, aby vůbec vznikla chuť a ochota měnit evropské smlouvy? A Charlesa se chce zeptat, existuje nějaká britská vize Evropy? Dovedete si to představit z toho, co jste se dozvěděl? S jakou představou Evropy by Britové byli spokojeni? A nyní tedy ještě jedna stručná otázka předtím, než dám slovo našim řečníkům. První záležitost. Nejprve. Mám trošku pocit, že lepší bude, pokud se budeme snažit do nějaké možnosti spíše. Moc se omlouváme. Potřebujeme sluchátka? Ano, dobře. Takže pokud budeme hledat možnosti pozitivního řešení tohoto problému. To si myslím, že je mnohem lepší přístup, než to, že budeme nějakým způsobem obvinovat Velkou Británii, protože měl jsem takový trošičku pocit, jako kdyby část eh, lidí hovořila o tom, jako kdyby jsme zde měli léčit nějakého nemocného. Lepší je podle mého názoru pochopit Eh, tu druhou stranu a ne postavit druhého do této pozice. To si myslím, že je přesně spojeno s tím, jakým způsobem o tom mm, hovoříme například v tisku. Mě samozřejmě velice zajímá to, co řekne pan Cameron u nás v Evropském parlamentu, ovšem myslím si, že v podstatě ta hlavní formulace eh, naší práce by měla být založena na stálem dialogu i s komisí, i s radou, protože jak víme, tak tam trošku zaznívají jiné myšlenky, jiné eh, ne, postřehy. Například eh, pan eh, místopředseda Timmermans hovoří, že v podstatě je připraven nějakým způsobem korigovat záležitost sociálního dumpingu, protože tam, pokud jde o volný pohyb pracovníků, já s tím nesouhlasím Ovšem je to velice důležitý postoj, když se na to podíváme, eh, nebo očima Britu, takže proto bych navrhoval eh, paní předsedající i celému AVKu, abychom pracovali tímto způsobem eh, pravidelně, to znamená, abychom měli kontakt i s komisí, s radou, protože naše stanovisko Evropského parlamentu bude asi jednoznačné, ovšem nebude úplně reprezentativní pro celý tento proces. A jestli dovolíte ještě eh, jeden konkrétní dotaz na naše odborníky. Předpokládáte, vážení pánové, že dojde ke splnění těchto britských cílů, aniž by došlo ke směně smluv, především pokud jde o posílení role národních parlamentů. Zda vůbec připouštíte takovou možnost, zda je to něco, co je podle vašeho názoru možné. A druhá věc, zda předpokládáte takovou možnost, eh, kdybychom ustoupili od té rovnosti práv eh, volného pohybu pracovníků, protože zde hovoříme o legálně pracujících a ne nějaké nelegální pracovní migraci. Z mého pohledu není možné, abychom mohli změnit smlouvy tímto způsobem abychom tam nějak dělali nějaké e, rozlišení těchto pracovníků. Ovšem velice e, mě zajímají vaše odpovědi a těším se na ně. Děkuji. A nyní tedy dám slovo oběma řečníkům, aby odpověděli. Whoever wants to be first. Thank you very much. Děkuji. Pro mě jako pro právníka je nejdůležitější příběh, který se týká tedy toho, že dohodneme protokol do budoucna. K tomu existuje i vědecká práce mého kolegy, ale já vím, že je to špatný způsob, jak přijímat rozhodnutí představitelů státu a vlád. Takhle to dopadlo tedy v Dánsku po prvním negativním referendu, také v Irsku po prvním negativním referendu. V obou případech Rozhodnutí, které padlo, bylo stoprocentně v souladu se smlouvou v okamžiku jejího přijetí. Ten text se ani jediné čárce neodlišuje od smlouvy, nic nemodifikuje, nic nevyjasňuje. Je to tedy pouze deklaratorní text. Takže si nedělejte iluze, že je možné přijmout rozhodnutí formou protokolu a tím nějakým způsobem měnit nebo aktualizovat smlouvu. Za druhé, vy jste se ptala, paní předsedkyně, co by se mělo změnit, abychom měli klim, klima příznivě nakloněné změnám smlouvy. Myslím si, že troška hospodářského růstu by rozhodně přispěla k zlepšení politického klimatu a konečně také vlastně snaha našich politických představitelů. To je velmi důležité, aby ti vysvětlovali lidem, co si přejí. Ovšem klima nyní je takové, že je to velmi obtížné. Další otázka se týkala jak získat Brity, jak oslovit Brity. no to je velmi obtížné odpovědět. Řeknu něco, co není vznešené nebo úctyhodné, ale v tomto konkrétním referendu není třeba snažit se lidi přesvědčit o významu eh, smlouvy, jako byla třeba Maastrichtská smlouva. Některé její články mohou být velmi složité. Podobně je to s Lisabonskou smlouvou. Je velmi složitá. Lidé tomu nerozuměli a to mělo dopad na negativní výsledka v re, výsledky referenda ve Francii a Holandsku. Lidé odmítli smlouvu především, protože nechápali, co je jejím obsahem. Tentokrát jde však o něco jiného. Lidé budou hlasovat pro to, co dobře znají, budou se bát dobrodružství. Lisbona Maastricht to bylo trochu dobrodružné. A tentokrát si budou říkat, jestli řekneme ne, bude to dobré pro naše osobní zájmy, bude to dobré pro zájmy naší země. Tak jste se tak, pak jste se také ptali na národní parlamenty. Já si nemyslím, že tady projde změna smlouvy ale šlo by přijít praktickými způsoby, jak pomoci národním parlamentům v tom, aby lépe plnili své nové úkoly, které pro ně vyplývají z Lisabonské smlouvy a principu subsidiarity. Například jim můžeme pomoci koordinovat při koordinaci spoždění kalkulovat způsobem, který je eh, srozumitelný a konečně také by bylo dobré změnit ten způsob, jakým se parlamenty obrací na komise. Jestliže se jich obrátí několik současně, komise by to měla vzít opravdu vážně. Děkuji. Mm, může to, je možné, aby EU bylo eh, více než trh, eh, trošku zaměřené na člověka. Britové to viděli spíše jako něco ekonomického, proto volali, mm, chtěli eh, vstoupit v roce 75. A pokud budou chtít zůstat, tak protože by se báli ekonomických důsledků odchodu um, ty, ekonom, ty sociální věci, ty, um, pracovní doba, čtyři týdny dovolené, pravidla pro mateřskou dovolenou a tak dále. To není problém pro většinu lidí, je to problém pro některé konzervativní politiky a podniky, ale ne pro občany. e, e lidská, e, zahraniční politika, lidská práva, kondicionalita, přístup k sousedům, to, že EU šíří demokracii, e, bezpečnost, prosperitu na celém kontinentu, to mnoho Britů vidí. To vidí jako ekonomickou záležitost, ale vidí také, že to je něco víc. George Shopflin se ptal na levici. Je chybou říci, že levice začíná být protievropská. To bych neřekl, ale řekl bych, že levice je více levicová. Což, a ta skutečná levice, eh, tvrdá levice byla vždy kritičtější. A eh, Schäuble versus Cypras, to má dopad na eh, levicové občany. I umírněné, ty vidí jako EU, jako ošklivou, pseudomonetaristickou Eh, instituci, abych parafrázoval člověku. Dva miliony Britů, kteří žijí v zahraničí, o tom nikdo nemluví. Jean-Claude by nám mohl říci, eh, pokud Británie by vystoupila eh, z EU, třeba zda by měli nějaká práva, jako třeba Britové ve Španělsku. Skotsko, to je velký problém. Já nemám pochybnosti o tom, že pokud Británie opustí z EU, Skoti budou chtít zůstat, takže budou chtít další referendum o členství v Británii a je pravděpodobné, že budou hlasovat pro odchod. Takže jeden důklad, dů, důsledek Brexitu by byl skocit. Skoksit. Uh, the social media, except say probably the, the, the out campaigners. Mm, ti, kteří budou kampaň, vést kampaň pro odchod mají trošičku náskok, bych řekla. Pro, britská média, proč jsou euroskeptická? To by asi vyžadovalo jiný seminář, eh, jiný den, ale majitelé britských médií, eh, mnozí z nich nechtějí, aby Británie zůstala v EU a jde často o prodej novin. Euroskeptické story jsou zábavnější než ty proevropské. Víte, že obchod EU s Jižní Koreí je, má menší publicitu než nějaké hloupé pravidlo z Evropského parlamentu týkající se třeba kadeřníků. Je tady neustálý tlak euroskeptiků, kteří bombardují tisk, že eh, na Bombasi BBC, že jsou proevropští, takže jsou pod tlakem. Britský vztah se, se střední Evropou je mm, samozřejmě horší, než byla v, mm, v době jejich vstupu, takže tady ztratili, zaměstna, eh, ztratili přátelé mm, podstatě ehm, to souvisí s tím, že eh, nemají obavy eh, ohledně City of London, což eh, většinou je ze strany lidí, kteří nechápou, jak City of London funguje. Britská vláda ne pracovala na tom, aby podporovala vazby se středoevropskými zeměmi, což asi víte, že Leinen Eh, nová otázka je asi spravedlivější. Já nejsem mi nelíbí ta stará otázka, ale ne, ne, nevím, jak rozhodne Cameron o ministrech. Pokud opustí kabinet během kamp- na trvání kampaně, tak asi budou moci vést kampaň proti. Eh, možná jich nakonec moc nebude, aby, kteří budou pro to, aby pro odchod. Hmm Neříkám, že Toriové se jsou proevropštější, ale pokud Cameron Osborne dají, udějí jasné vedení a pokud se ukazu, bude ukazovat, že možná um, vyhrajou ti, kdo to chtějí zůstat, tak um, lidé jako Boris Johnson a podobně z kariéristických důvodů třeba se rozhodnou, že podpoří Camerona Osborna. Takže většina vedení Toriů může být pro zůstání, i když někteří půjdou jiným směrem, národní parlamenty, Joe Leinen, já jsem s Jean-Claudem tady. Víme, co se stane. Bude silnější postup žluté karty. Nikdo není proti tomu. Nebude to že červená karta, bude snazší, aby parlamenty se spojily, bude horší, těžší pro komisi říct ne a ignorovat to. Budou muset se obratit na Evropskou radu a podobně, ale bude obtížné, aby komise řekla ne, pokud bude žlutá karta. Na konci mám eh, tady Richarda Corbetta, a to byl Jean-Claude, Danuta, existuje nějaká britská verze Eh, vize Evropy. Nemyslím, že, myslím, že není nic takového. Ti, kteří chtějí vystoupit, možná mají nějakou vizi. Ehm, něk, jeden eh, poslanec za UKIP má představu, že by ehm, bylo méně pravidel, posílení eh, vazeb v rámci Commonwealthu, Severním Atlantiku, mm, uvolnění vztahu s Evropou. Tony Blair měl jinou vizi, evropskou obranu, rozšíření, e, zahraniční politiku, Lisabonská reformní agenda, ale bohužel tedy Blairisté i Blairistů je již málo v britské politice. Pokud v referendu vyhraje, tak e, pak bude snadné mm, pak, pak vlastně by se díky tomu Británie stala takovým lepším partnerem. Co se týče žluté karty, to už jsem řekl. Zelená karta. Britové by nebyli proti zelené kartě. Já jsem pro, mm, ať Národní parlamenty navrhují více nařízení a pravidel do Bruselu, proč ne? Poslední otázka. Může Británie eh, právo, pracovní právo. Je možné, aby byla diskriminace? myslíte diskriminaci, mm, co se týče dávek pro migranty? E, říkám, ne, není šance, že by se smlouvy změnily v tomto směru. Cokoliv Cameron získá, tak musí respektovat základní princip rovnosti. Tady musím jasně souhlasit s Charlesem samozřejmě. Otázka se zda jsou, existují nějaká získaná práva, nezatelná práva, která mají britští občané, pokud EU eh, e vystoupí? Ne. Článek 20 eh, říká, že musí mít občané mm, státní příslušnost členského státu, takže ne, nejsou získaná práva. Jednotlivci Británie v jiné zemi EU prostě budou v jiném právním kontextu, prostě nebudou mít práva občana EU. Podle mm, judikatury Strasburského soudu na základě úmluvy o lidských práv získají trvalý pobyt, pokud ji mají. Pokud ne, tak bude otázka, jak to vyřeší. Budou to muset řešit podle místního práva, pokud nějaké bude existovat. A podle svých eh, eh, mm, zaměstnaneckých smluv a podobně. Takže to bude nejenom pro Brit- eh, občany 27 ehm, zemí v Británii, ale i naopak, kterých je dost, jak víte. Znamenalo by to, že by bylo nějaké vyjednávání aby o nějakých předběžných opatřeních a podobně, nebo dočasných opatřeních. Mm, bude další otázka, bylo by důležité něco ohledně eh, ten text o stále uší unii. To bude velmi důležité politicky, možná ne právně, Eh, to je stanovisko soudního dvora. Není to jenom v preambuli, je to i v článku, mm, v textu vlastní smlouvy. Je to eh, samozřejmě závazek, který se týká občanů národů, nikoli států. A je třeba říci, že je ale i respektování jednotlivých členských zemí ve smlouvě, takže je důležité, to bude co bude důležité. Tady bylo hodně nedorozumění v britském tisku. Bylo by užitečné to, toto tam mít. To jsem chtěl říct. Děkuji. S velkým zájem jsem poslouchal tuto diskusi ze španělského hlediska především. A děkuji expertům za všechny jejich znalosti a expertízu, protože musíme tyto otázky analyzovat. Já si myslím, že britská vláda byla velmi nezodpovědná, že vytvořila obrovské komplikace pro celou Unii a pro sebe sama protože ekonomická budoucnost je e, nejistá otevřením těchto otázek. Já chci položit následující otázku. Kdyby Eh, Odysseus poslouchal Sirány, aniž byl přepoután, co by se stalo? Byl by sveden sirénami nebo by zůstal? Odolal by? Neodolal by um, pokušení a pak by už neviděl uh, rodinu ani um, neměl by ani všechny další úspěchy, které měl. A my musíme uh, rozeznat, co jsou hlasy těch sirén. Musíme pochopit pokušení populismu v britské politice v tuto chvíli. A Británie se musí rozhodnout, co chce. A musí se, Británie se musí naučit poznávat, co jsou písně sirén a nenechat se jimi svést. Musíme se rozhodnout, zda chceme zůstat připoutáni ke stěžni, abychom si mohli, mohli těšit z lepší budoucnosti. To musíme pochopit už teď. Um, co, eh, je, co jsou hlasy, které vedou do záhuby a které, kterými se máme řídit nebo ne. Já se obávám, že současná britská politika by nás mohla vést, přivést k katastrofě v Evropě, pokud se jimi budeme řídit v některých věcech je velmi důležité, abychom se vyhnuli pokušení písní, písní sirén, které mohou znít velice atraktivně, mohou být prezentovány velice inteligentně. A vy, pánové, znáte podrobnosti britské politiky, britských politik a je důležité, abyste nám vysvětlovali, ty um, britské návrhy, abychom věděli, kterým, pro které být a kterým uh, říci ne. My jako poslanci máme odpovědnost, musíme chápat jednotlivé problémy. Ale nemyslím, že to vyřešíme tím, že uděláme ústupky. To by byla chyba. To by podkopalo evropský systém. Musíme vědět, co si představujeme pod tím evropským stěžněm, ke kterému chceme zůstat připoutáni, abychom odolali písním zpěvu siren, který eh, teď slyšíme. Děkuji vám. Eh, grazie Presidente, eh, scuso anch'io parlerò. ne. Děkuji když dovolíte, budu mluvit Já začnu trošku jinou otázkou. Ve chvíli, kdy zvažujeme různé hypotézy, jedna z nich, kterou pan Korbet představil, zněla, takže věci se vyvinou tak, že k Brexitu dojde víceméně shodou okolností. A v tu chvíli by tedy 27 ostatních zemí muselo najít způsob, jak zareagovat na velmi komplikované požadavky Británie a asi by se jim to nepodařilo. Proč tedy vlastně tohle problematiku nenazíráme z opačného úhlu pohledu. Země, které chtějí užší, integrovanější Evropu, což je trošku jiný pro typ projektu, proč by tyto země tedy vlastně nezačaly budovat takzvanou dvourychlostní Evropu? nebo dvouúrovňovou Evropu. A některé země by se, myslím, ochotně zařadily do toho pomalejšího pruhu. Británie by nebyla jediná. Jestliže chceme udržet Británii v Evropě, musíme se něčeho vzdát. Ale je důležité, abychom to řekli jasně, abychom tedy ty varianty dali na papír. A řekli jasně, někdo pojede v tom rychlém pruhu a někteří v tom pomalém. Před pár dny jsem ještě byla přesvědčená o tom, že by to mohlo být řešení. My totiž hledáme odpověď nejen pro Spojené království, a vzhledem k tomu, že odpověď směřovaná pouze vůči Spojenému království nebude uspokojivá. Já myslím, že musíme najít nějakou strukturovanou institucionální odezvu, čili ne od, tedy reagovat nebo odpovídat na jednotlivé aspekty a otázky, ale je třeba mít jasnou strukturu. A možná bychom se měli zabývat myšlenkou, jak tedy tu více rychlostní Evropu zabudovat do systému smluv. Agli attuali e ai fut. A tím vlastně bychom dali možnost i těm dalším vzdorujícím členům Evropské unie, aby zůstali účastně například na jednotném trhu, ale jinak se zařadili do a pomalejšího pruhu. Před eh, nedávnem jsme jsem tedy probírala s příslušným eh, britským ministrem problematiku, promiňte, švýcarským ministrem problematiku volného pohybu osob a snažila jsem se vysvětlit, že není možné omezovat volný pohyb osob, protože je to jedním, jeden z předpokladů úspěchu fungování jednotného trhu. A já myslím, že vlastně ta otázka stojí tak, buď chcete být uvnitř, anebo venku. Jednotný trh tedy také stojí na volném pohybu, a to i lidí. Myslím, že je třeba tuto problematiku eh, definovat jasně, jinak Evropa nepokročí ku předu. Já jsem se také přečetla studii na téma takzvané částečné členství v Evropské unii. Opět, to by si vyžadovalo řešení, se kterým by souhlasili všichni. Nemohou se o tom rozhodovat jednotlivé entity jedna po druhé. To by pak bylo všechno to na míru a nebylo by možné dodržovat základní principy. Nemůžete mít 10, 12 nebo 18 členů, kteří jsou částečně členy, ale v případě jednotného trhu nejsou žádné pochyby o tom, že chcete-li se e, zapojit do fungování jednotného trhu, musíte respektovat princip volného pohybu, včetně lidí po Evropské unii. A to je asi nejožávější součást současné debaty. Mnoho, mnohem, ještě, mnohem citlivější než problematika migrantů a uprchlíků. Tady totiž eh, Británie vlastně spochybně právo občanů Evropské unie pobývat na jejich území. Nepodceňujte skutečnost, že výsledek skotského referenda může ovlivnit uvažování v Británii k této věci. Ale tady tady skončí. Sí, muchas gracias. Děkujeme. Ramal má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval za příspěvky našich hostů. Myslím si, že to je opravdu velice užitečné. Trošku bych zaměřila naše rozpravu opětovně určitým směrem, protože mám pocit, že ten kontext, o kterém hovoříme, nebo kde se budeme snažit nalézt určité řešení, k referendu nejde pouze o ty požadavky, tak jak jsou předloženy ze strany Velké Británie, to není celý kontext, to je pouze jedna část tohoto kontextu, jedna část rozpravy. A ta druhá se týká eh, skutečnosti, že je zde mnoho politických různých uskupení, argumentů za takovou federálnější Evropu, především po ekonomické krizi. Evropa, ve kterou všichni věříme, především na levicové straně spektra. A zároveň i mnoho křesťanských demokratických stran věří v takovou mm, reformu federálnějšího charakteru ve které bychom měli větší rozpočet, řekněme 3% HDP, Evropa, která by měla větší demokratickou legitimitu, parlamentární Evropa, více pravomocí pro zákonodárce, určitý, řekněme, vlastní zdroj, vlastní rozpočet, mutualizace dluhů evropského charakteru, Evropská ekonomická unie a tak dále. Toto jsou všechno ještě věci, které existují v Evropě. To znamená takové to hnutí, pnutí k Evropě federálnějšího charakteru. Mnoho lidí začíná říkat, že pokud eh, chceme, aby Velká Británie zůstala v Evropě, tak se možná budeme muset eh, Mm, smířit s tím, že nebudeme mít federální Evropu, ale možná bychom teda druhá strana té mince z ní možná bychom se spíše měli zbavit. Velké Británie taková rozprava probíhá, není to pouze rozprava Velké Británii. Jak vyřešit ten problém, který vyvstává v souvislosti s britským referendem. Nejde pouze o problém pro Velkou Británii, protože jinak to může opravdu stát hodně moc. Mohli, možná bychom museli podkopat eh, Evropu, ve kterou věříme, ve kterou doufáme. Proto se ptám, zda bylo možné skombinovat obě dvě tyto vize, obě dvě řešení. Asi se to může zdát nemožné. Prostě dosáhnout dohody s Británií na nějakých menších reformách, které by jsme provedli a které by uspokojily Velkou Británii. Umožnilo by to Británii poté vyhrát to referendum pro evropské, bylo by to kompatibilní s Evropou. Po ekonomické krizi my chceme zlepšit ekonomickou zprávu a řízení aby teda to euro například platilo 27, ale spolu zemích nejenom 19, kromě Velké Británie a Dánska. Ostatní země mm, chtějí eh, se stát eh, členy eurozóny. Nevíme, za k tomu dojde, ale mm, mají tu touhu. Čili možná ta reforma by mohla jít tímto směrem, nalézt pragmatické řešení, dohodnout se na nějakých menších reformách v Británii do, odsouhlasit více subsidiarity, více pravomocí pro národní parlamenty a zároveň bojovat na tom federálním frontě. Děkujeme, děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem rád, že naše rozprava v podstatě se točí kolem toho, jakým způsobem bychom se mohli dohodnout s panem Cameronem a že jsme dospěli k závěru, že takový díl možná nebude až tak důležitý s ohledem na výsledek referenda. To původní východisko je následně. Potřebujeme nějaký díl eh, s Cameronem, abychom zabránili eh, odchodu Británie z EU. A další krok, jaký díl teda je možný. Naši hosté nám připomněli to, že v podstatě tam není nějaká touha pro ústavní reformě zastávajících podmínek. A Charles eh, rovněž hovořil o tom, že pouze reformy ohledně fungování EU asi nebudou dostačující, nejsme již eh, v situaci roku 75, takže to prostě nebude stačit. Já osobně si myslím samozřejmě, že na něčem se asi dohodneme, můžeme se dohodnout s Británií v rámci tohoto procesu. Je důležité dosáhnout takové dohody, tak aby pan Cameron byl na té správné straně referenda a jistě on se bude snažit zvítězit nebo vyhrát v tom referendu právě na tomto základě. Ale asi to nebude nějaká rozhodující diskuze, která by se hrála Eh, roli v tomto referendu, pokud by tam byly dostačující pouze nějaké dílčí úpravy. A proto se ptám, zda se je určité manévrovací pole pro takový typ eh, projevu Gordona Browna v této rozpravě, protože to, co se hrálo roli ve Skotsku v referendu, nebylo to, co, bylo, co by bylo slibováno Skotsku, ale pokud vím, tak to byla právě právě to, bylo to vystoupení pana um, Gordona Browna a následky Skotska po odchodu z Velké Británie, rizika, ekonomický dopad, hospodářské záležitosti a to, co by, to, co by Skotsko uh, o sobě přišlo, co by ztratilo tímto způsobem. Proto se ptám, zda je možné jistě dosáhnout nějaké dohody o nějakých drobnějších věcech s Velkou Británií, ale vyhrál to referendum na základě politické rozpravy, která by se zabývala dopadů nebo důsledky izolace Británie. A souhlasím s vámi, že bychom to neměli vést tuto debatu pouze s ohledem na velké podniky, ale pohledem ohledem na pěšného občana, ekonomické dopady toho, že přijdou o jednotný trh, eh, že přijdou o všechny ty výhody ekonomického charakteru a zároveň politické důsledky izolace Velké Británie. Myslíte, že by argumenty mohly být položeny tímto způsobem? Vím, že ta situace je jiná, ale asi by bylo dobré, možná by to pomohlo. V tomto repen děkujeme, eh, Pedro, a nyní pan Kastádo má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já budu hovořit italsky. Nejprve, jestli dovolíte, rád bych poděkoval našim hostům za hloubkovou, opravdu velice zajímavou analýzu, pokud jde o interní politické úvahy a nejenom tu eh, evropskou dimenzi. Skutečně vidíme rozsah všech těch ústavních problémů, kterým čelíme. Velice stručný příspěvek de Gasperi, eh, tento úžasný politik, v minulosti řekl, že bychom se měli podívat že, lidé, že státníci se dívají na budoucnost, zatímco politici pouze na další volby. A v tom je veliký rozdíl. My jsme měli právě mnoho politiků v posledních desetiletích a málo státníků a to je problém. Já si myslím, že to, že si vybrali cestu referenda, že to byla vlastně spíše taková taktická záležitost. Snaha uklidnit v rámci konzervativní strany to protievropské křídlo a že to nebyl strategický krok pana Camerona a jeho strany. Taktické, strategické eh, záležitosti, které před námi stojí, na ty nesmíme zapomínat a pokud by došlo k odchodu Velké Británie z EU, takovému odchodu, který by se stal pouze náhodou, určitou shodou okolností, nějakým propojením ekonomických či interních záležitostí, kdyby k tomu došlo, nebo v důsledku rétoriky, to znamená mnoho takových elementů, které by znamenaly, že by došlo k Mm, skutečně potom negativnímu výsledku referenda. Viděli jsme, jak to probíhalo ve Skotsku. Pokud se lidé bojí potom těch důsledků a dopadů, tak to samozřejmě může poté vyústit v určité, určitý výsledek jedním či druhým směrem. A to je věc, které se musíme věnovat, um, pokud jde o image Velké Británie, jinak bychom opravdu mohli se dopustit mnoha chyb. Čili co uděláme proto, aby došlo k udržení nebo ty argumenty pro setrvání Británie v EU, nebo jakým argumentům by Britové rozuměli, co by mohli, s čím by mohli přijít, s jakým signálem ostatní země. Myslím si, že to vyžaduje hodně odvahy, nejenom logiky. Já, samozřejmě si myslím, že možná by bylo dobré, kdyby došlo k nějaké revizi mm, Evropské unie, když se podíváme na to, jak funguje EU v současné době, tak jsou zde jasné zjevné problémy, viděli jsme je v průběhu eh, ekonomické krize, mnoho těch implicitních problémů. Pokud jde o tu ale revizi stávajícího řádu, asi bychom potřebovali do toho začlenit mnoho těch požadavků, když přichází ze strany Velké Británie. Asi bychom nebyli schopni se podívat na tyto možnosti, aniž bychom zavedli nějaké změny v sociální Evropě, posílení demokratické legitimity v Evropě například. Čili to by trochu tvořilo i určitou vizi Evropského parlamentu a komise na budoucnost Evropy. Čili jakým způsobem oslovit britské voliče a jakým způsobem celou tuto práci vést v jednotlivých členských zemích, podívat se na to pozitivním eh, pohledem, to znamená, že ta revize či změny smluv by přinesly něco pozitivního. Nehovoříme o organizaci, která funguje tím způsobem, na který jsme byli, jist, na který jsme byli zvyklí. Vidíme, že jde o živoucí organismus, ostatní členské státy vlastně se zavázali k různým dalším jiným projektům. Vidíme, jaké to bude mít dopady v jednotlivých členských zemích. Některé země dokonce hovoří o nové mezivládní konferenci, která eh, je požadována asi bychom se na to neměli dělat pouze jakožto na britský problém, ale na příležitost, kterou to poskytuje všem členským státům. Evropa se musí nějakým způsobem revitalizovat, musí mít vizi do budoucna, prostě tak, aby skutečně jsme do toho zapojili právě tento pohled na budoucno. Děkujeme a úplně posledním řečníkem. Děkuji, děkuji. Jelu i děkuji. Já jsem z, z Jerska, z takové venkovské oblasti, jsem europoslancem a pokud dojde k vystoupení Británie z e bude mít obrovský dopad. Někteří tvrdí dobrý, jiný špatný na jerskou ekonomiku. Čili je to pro nás zásadní rozprava a proto je velice důležité velice dobré, že jsem se vyslechl mnoho takových podrobností, detailů a tak dále. Mnoho lidí hovoří, že v podstatě vlastně to bude takové, řekněme, ne, ne, nějaký neplánovaný vlastně odchod Velké Británie a smysl z EU. Já si myslím, že spíš to bude důsledku arogance, a když, si, když posloucháme tyto projevy Jean-Claude Samozřejmě, on, Jean-Claude, určitě nechcete vystupovat proti jerskému lidu, ovšem zdá se, že jak si neberete potaz pod, názory jiných lidí, jak s vámi nesouhlasí, tak vy jenom říkáte, tak vy tomu nerozumíte. V Jirsku, kdy jsme hlasovali ne v těch dvou referendech, tak nám bylo řečeno, že v podstatě nechápeme celý ten problém a proč prošly ta referenda? No, protože ano, euroskeptiky to v podstatě ještě posílilo, protože lidem se nelíbí, když prostě pochází ze vzdělané země, že když s něčím nesouhlasí, tak to vlastně nerozumí, proto s tím nesouhlasím. Já mám tři dcery a občas udělám takovou chybu a řeknu jim to a oni jsou děti a jim řeknu, ano, tak prostě vy tomu nerozumíte a um, abych teda vyhrál nějaký argument a i to je špatné. A pokud teda to chcete skutečně mít, pokud si myslíte, že byste měla být jednotná Evropa, tak ta arogance by měla jít eh, stranou. Myslím si, že občas je to takový jizy. No, pokud eh, se zeptáme těch, kteří hlasovali ano, hlasovali ano, protože tomu nerozuměli. Ta další arogance, ano, prostě potřebujeme političtí vůdci to nějak potlačili a když, i když tomu nes, nevěří v další prohlubování, rozšiřování evropského projektu, slyším, to takový arrogantní přístup. Mně se opravdu média nelíbí. Co neřeknu vám, co si o nich myslím skutečně, protože možná by mě vyvedli, ale Oni prostě nechtějí prodávat noviny. A pro, proč? Jeden z největších důvodů, pro jsou euroskeptičtí, je, že mnoho jejich čtenářů jsou euroskeptici. Čili my musíme akceptovat to, že taková je realita, měli bychom naslouchat lidem. Já jsem byl eurofilem na počátku mé kariéry a nyní jsem euroskeptik levicově dokonce orientovaným. Představte si to. Je jeden z hlavních důvodů, proč já a když prostě pocházíte z takového hrdého národa, jakými Británie, tak v podstatě vlastně skutečně, když vám řeknu, že musíte hlasovat pro něco, protože budete blíže celému tomu stádu a najednou zde vidíte nějaké obrovské rozhodnutí, které máte udělat, podíváte se na televizi. Já jsem pracoval v Německu nechci je nějak eh, eh, znevažovat, ale vidíte Angelu Merkel a François Hollande, jak přichází nějakým prohlášením, řekněme, pokud byste měli nějaký výbor ve vašem domě, 8 a 20 majitelů a velké rozhodnutí musíte nějaké udělat, a řekněme dva nejbohatší a ti nejsilnější by řekli, co se toto bude nové pravidlo pro náš dům, my povedeme tento peleton, tak to prostě nemůže fungovat. Když chcete, aby to fungovalo, tak prostě tuto rétoriku musíte odstranit, tento způsob, protože v podstatě v podstatě u nás před sto lety byla revoluce, kdy jsme se osvobodili od eh, eh, skutečně eh, takového nátlaku a já jsem opravdu nesmírně rád, že k tomu došla. A jak to může teda fungovat, pokud budeme, nebudeme brát v potaz názory ostatních lidí? Protože v podstatě je to vedeno všechno jako jakési zastrašování. Británie je suverénní stát, teoreticky. Proč je musíme přesvědčovat tím, že je strašíme? obchodní dohody budou obrovským problémem. Proč? Je dalšími nerealistickými věc. Protože o obchodování jde oběma směry. A jistě by to nevyhovovalo mnoha biznesům, kdyby řekli, já prostě už s vámi nebudu obchodovat s Británií, proto, jak, jak, jaké máte názory o Evropské unii, čili pokud se ta Británie zůstala, ano, je to, toto je zajímavá rozprava, ovšem já odcházím z této schůzky ještě více euroskepticky. Někteří, na, eh, někteří si myslí, že je to špatné Slov negativní slovo, všem, já si myslím, že byste měli vždycky spochybňovat to, o čem je celý váš život a měli byste to neustále um, si klást otázky. Nemělo by to být špatné prostě. Já si myslím, že <laughs> základně já bychom si vůbec začali vůbec klást otázky o celém tom projektu. Děkuji, děkujeme, říká paní předsedající. A nyní teda bych poprosila naše hosty, aby se vyjádřili ke všem těm komentářům našich kolegů. Děkuji vám za všechny zajímavé otázky. První mm, dáma ze Španělska. Bylo by, nebylo by katastrofou, eh, jak se podlehnout zpěvu siren populismu a mm, příliš ustoupit a podkopat celý evropský systém. To je otázka, eh, co si myslíte, jaké by byly důsledky Brexitu. Co by to znamenalo pro EU? To je důležitá otázka. Doufám, že tento výbor se na to podívá v jiný den. To je obrovská otázka. Jaká je odpověď, tak patrně ovlivní otázku subsidiarita. Ty důsledky Brexitu by, mm, pokud si myslíte, že by to poškodilo EU, ekonomiku, obranou politiku a další věci, pak možná byste měli poslechnout ten e, zpěv siren pokud je budete Brity ignorovat, necháte je odejít, možná toho budete jednou litovat. Možná, já nevím. Nejprve si musíte položit otázku dopadu eh, Brexitu na EU, pokud Británie odejde. Já myslím, že by byly poměrně poškozující, ale možná nejsem objektivní. Dvourychlostní Evropa. Ehm, David Owen, britský politik, stále eh, jak si říká, že eurozóna, že by měly být dva kluby z eurozóna a ten druhý a měli by spolu mít smlouvy. To by nefungovalo, protože hodně zemí, které není v eurozóně, si myslí, že do ní vstoupí a nechtějí být ve stejném týmu jako Britové, protože značka Británie není moc dobrá. Nemůžeme to uh, tak jednoduše organizovat. Uh, pak zde Steph. uh, eurozóně nebo ne, je důležité. Ten vztah s eurozónou je nejdůležitější otázka pro nové jednání. Vy jste eh, citovali britského, britskou ministrini Theresa May, která napsala v Sunday Times minulý víkend, spochybnila volný pohyb osob. Já nejsem tedy mluvčí britské vlády, ale Theresa May se snaží stát eh, lídrem konzervativní strany a ona spochybňuje svobodu pohybu. To byste neslyšeli od Davida Camerona. Mm, si myslíte, že jsou že nerozumné, aby bylo omezení dávek migrantů EU, ale nikoli právo, mm, svobodu pohybu a svobodu mm, právo hledat si práci. To je, eh, tady by nemělo být nedorozumění. Další otázka, eh, kolegy ze Španělska, museli bychom se vzdát federalismu, kdybychom ustoupili Britům. Já si tedy nemyslím, že největší překážkou federální Evropy je Velká Británie. Státy eh, jako Francie, Německo, když mluvím s německými a francouzskými politiky, tak mi říkají, že by velice váhali, v mm, referendum nebo v volbách byl padl návrh převádět další pravomoci na evropské instituce. Myslím, že problém je, že občané Evropy mnoho hodně zemí váhají s tím předávat další pravomoci centrálním institucím. Eh, takže když říkáte, že kdyby nebylo Britů, tak budete mít federální Evropu. Pokud Británie opustí EU, tak nebude federální Evropa, alespoň ne hned. Takže otázka je, ano, můžeme sladit uh, nějaké ústupky Britů bez ohrožení schopnosti um, dospět k federalismu. Nikdo v britské vládě není proti eh, integraci eurozóny. Britský názor, tedy politicko-ekonomického establishmentu, je, že Eurozona se musí více integrovat, aby, byla, aby prosperovala. My si myslíme, že eurobondy jsou dobré, eh, dobrý nápad. Tady není nekompatibilita eh, mezi tím, že některé státy se budou integrovat a Británie dostane nějaké ústupky. Dále Gordon Brown. Bude, on může nastat moment Gordona Browna. První někdo na mé lavici se ptal, jakákoliv dohoda bude, neovlivní referendu. Pokud to jsem implikoval e, toto, tak to jsem přehnal. To není pravda. To referendum bude tedy o tom, co je, co znamená odchod. E, ale jde, jde také o Camerona. Pokud Cameron bude mít přesvědčivou dohodu, tak velká část jeho strany ho podpoří a to ovlivní politickou debatu v zemi. Takže je důležité mu pomoci, aby dosáhl dobrého výsledku. I když i jiné věci budou důležité v té kampani, než jaké ústupky on získá. Um, třeba John Major, který byl umírněný euroskeptik, kdyby na poslední chvíli řekl, musíme tam zůstat, ehm, Tony Blair je příliš diskreditován. Není už kredibilní z řady důvodů. Uh, jsou, chci říct, jsou argumenty pro to, abychom hlasovali pro zůstání v EU. Mm, nejsou nutně ekonomické. Jak, jaký typ země je Británie? Uzavírá se sama do sebe, je introvert, ten zaměřuje jenom na svůj vlastní systém, anebo chce se angažovat se zbytkem světa, být otevřená. To je argument asi na poslední minutu, který by se měl tedy otevřít na poslední chvíli. Ta, to, to o té potřebě je znovu um, vyjednávat obchodní dohody. To není arogance, to je zákon. Pokud máte mm, podepsanou smlouvu s někým, eh, tak pak musíte znovu vyjednávat. To je nereálné o tom mluvit, protože to platí oběma směry. Podniky v Německu by neřekly, že už s nimi nechtějí obchodovat a že chtějí tarify. Myslím, že pokračování obchodu bude ve prospěch obou stran. To je zastrašování. Lidé jsou chytří, prohlédnou to a tento argument e, zničí. Myslím, že celá ta diskuse a chci poděkovat řečníkům a e, všem, kteří tady zůstali. To byla velice užitečná diskuse. A díky vaší přítomnosti jsme ji mohli vést. Nikdy jsme neměli příležitost vést podobnou diskusi. Víme, že budou další v budoucnu, v příštích měsících. To bude velmi obtížné pro pana Camerona, protože budou útoky eh, z té druhé strany barikády. Takže bude potřeba odpovědnost i z naší strany, abychom nepřidlévali oleje do ohně, abychom to usnadnili Všechno, co jsme tady slyšeli, jsme měli příležitost, jak si říci, to pro nás bylo velmi užitečné a budeme pokračovat v úvahách. Doufejme, že Evropa přežije. Děkuji vám. Tímto chci uzavřít tento bod. Máme ale další body na pořadu jednání, takže prosím zůstaňte. Děkuji. Um, I see Rainer Wieland is with us already, so we can move to the point. Rainer Wieland odešel, takže mm, můžeme přejít dál. Bod 9. To je pracovní skupina pod vedením Rainer Wielanda od ledna funguje, je to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 Děkuji za možnost mm, prezentovat tuto zprávu. Tento výbor podle doporučení koordinátorů 7.10.2014 rozhodl o vytvoření pracovní skupiny pro přepracování jednacího řádu. a složení tohoto výboru e, odsouhlasil 6. Mm, října pracovní skupina vedle mě. Z e, EPP e jsou tam další kolegové, kolega Corbett, Necovský, Jurens, Schultz, Adinolfi, Anderson, a Anemans Mezitím se změnil status původně za nezařazené, nyní um, je frakci. My jsme schválili mandát, je to identifikovat možné chyby, nekonsistence, mezery, ustanovení, která jsou zastaralá nebo vyžadují změnu ve světle zkušeností v posledních let. To je tedy poměrně široký mandát. Pracovní skupina ehm, se sešla poprvé v lednu ve Štrasburku, mě zvolila za předsedu. A předběžně jsme se rozhodli, že já pak eh, jako zpravodaj budu ten výsledek tady eh, s Korbetem prezentovat. Máme ambiciozní časový plán, 12 eh, setkání proběhlo, poslední bylo těsně před letní pauzou 9 července. Máme každý měsíc dvě schůze. Je to poměrně ambiciozní časový plán. Cílem je, eh, ten cíl byl trošičku příliš ambiciozní a myslím, že budeme potřebovat ještě do konce roku. Na setkání pracovní skupiny jsme měli výměnu názorů ohledně dohody z prvního čtení. Při této příležitosti kolega Schwab a Eichhout byli pozváni. Další schůze bude příští týden ve Štrasburku. Kromě toho máme um, tým, administrativní tým, tým administrativy tedy, který podporuje pracovní skupinu v dvojím smyslu slova. Snaží se v tom textu různé eh, křížové eh, neodpovídající odkazy, eh, o sjednocení formulací, terminologie a tak dále a navrhuje a tak tedy vstupuje do, navrhuje toto pracovní skupině a omezuje se přitom na věci, které nemají politický věcný význam a pokud jsou pochybnosti, tak je to označeno Také může dělat obsahové návrhy, ale ty jsou označeny tak, aby jak si nikdo nebyl um, nikam tlačen. A my pracujeme na tom um, systému, že hovoříme o otevřených otázkách, dohodneme se na tom, jaké by mohlo být řešení, um, možném znění a mm, pak možná zda to mm, řešení nekoliduje s něčím jiným a na další schůzi e, se diskutuje o odpovídajícím znění. Nyní e, máme třetinu první části jednacího řádu, která se týká členů mm, orgánů frakcí, to, to jsme prošli, jsme na eh, části druhé, eh, na konci druhé části, to jsou rozpočtové a finanční eh, procedury. Já jsem řekl, že je to obtížná zpráva, protože jsem v takové ambivalentní pozici. Už na začátku bylo jasné, že jsou různé zájmy, co se týče jednacího řádu, politických frakcích. že v politických frakcích jsou diskuse o jednotlivých otázkách, nebo ještě budou. A zástupci, a já prosím tedy zástupce frakcí, aby se vraceli do svých frakcí s těmi citlivými otázkami a diskutovali o tom. O, u některých otázek jsem si všiml, že se to ještě neprojednalo v příslušné frakci a to říkám německým kolegům. Mm, není tajemství, že já jsem kuřák a tam poměrně mm, mám takový komunikační koutek s různými národnostmi a frakcemi, kde se s nimi tedy scházím a e, je tam tedy ještě máme před sebou jak, jakýsi diskusní proces v těch frakcích a my jsme se shodli na tom, že se nebudeme scházet veřejně ani tajně, ale e, shodli jsme se, že ne každý kolega Eh, schůzi eh, chce mm, tiskovou konferenci se skandálními prohlášeními a eh, podobně a místo toho pracujeme na principu nic není dohodnuto, pokud není všechno dohodnuto. Proto mohu jmenovat jenom několik věcí, kde vedeme diskuse, vedeme jednání. My musíme těch frakcích ten proces ještě zlepšit. Jsme mm, tady v, tom, v té první části již poměrně daleko. Otázka imunit. Um, tam jsou některé otevřené otázky ještě, jak ehm, proběhnou volby do orgánů parlamentu, některá pravidla týkající se příslušnosti kvestorů eh, předsednictva a otázky, jak se vytvoří politické eh, uskupení, s jakými právními dopady a jak se také rozpustí, za jakých podmínek. V druhé části mám, jsme našli některá změní, která se týkají obecných pravidel k legislativních, ale pod, potřebujeme, co se týče procedur, postupů ve výborech, ještě prostor na další diskusy, především různé typy zpráv, otázky, stanovisek, jak se tedy eh, zpracovávají. Každý z nás již zažil jak 12 nebo 15 eh, členů v nějakém eh, výboru chce prosadit hlasování, protože pak eh, se bude hlasovat v příslušném zodpovědném výboru. To pak není možné vzít v úvahu tak, jak to bylo odsouhlaseno. Die Zusammenarbeit von Ausschüssen ähm, sich abwickelt. A jednání na půdě výboru se vyvane jinak. My jsme se také velmi pozorně věno, jednali s kolegem Schwabem a s kolegem Whiteem, jak tím, jak probíhá institucionální proces při přípravě legislativy. Zvláště v procesu trialogu a dohod při prvním čtení. Příslušný výbor může získat mandát otevřít jednání a zabývali jsme se otázkou, jak zajistit transparentnost těchto jednání, aniž by vzniklo riziko, že tím zároveň dojde ke ztrátě jejich efektivity. Položili jsme se také otázku, jak často vznikají eh, zprávy z vlastní, z vlastní iniciativy. Tady také jsme svědky toho, že tady věci mají svůj vývoj. V oblasti legislativní jsou ty zprávy z vlastní iniciativy poměrně hojné, takže máme takový dojem, že komise eh, toho předkládá co nejméně, aby vznikalo co nejméně rušivých zpráv vlastní iniciativy. A my bychom rádi ještě vedli diskuzi, to je například bod, o kterém nemám pocit, že by jej skutečně prodiskutovali všechny frakce, čili já mám na stole takový návrh diskuze o tom, že do budoucna budeme volit předsedu komise ve veřejném hlasování, nikoli tajném. A to veřejné hlasování eh, samozřejmě otvírá i možnost hlasovat jmenovitě. Máme další rozpracovanou oblast, o které bych rád mluvil. V původním v parlamentu to nebylo tolik vidět, ale nyní je to zřetelné minimálně jednou za měsíc obdržíte poštu nebo e-mail, ve kterém vám někdo gratuluje k tomu, že jste 156. poslanec na řadě v rámci nějaké iniciativy. A v podstatě je to jako kdybyste byli hodnoceni podle toho, jak jste pilní, kolik máte vystoupení, kolikrát jste se přihlásili o slovo, kolik pozměňovacích návrhů a ke kolika zprávám jste předložili, kolik písemných otázek eh, jste směřovali na komisi. A já, já jsem byl docela, já jsem byl překvapen docela příjemným výsledkem toho ratingu pro mě, ale pak jsem se věci trochu šťoural a zjistil jsem, eh, že jsem musel vystupovat velmi často na plenárním zasedání, ačkoliv jsem během tohoto mandátu ještě nevystoupil. Ale zdá se, že tedy pokaždé, když jsem řekl děkuji, paní Hybnerová, nyní dávám slovo, bylo to počítáno jako vystoupení. A to platí i o místo předsedech a o předsedovi. A jestliže předseda výboru nedělá nic jiného, než že dává slovo ostatním, stejně má vlastně lepší rating než ostatní kolegové. A kolega Schulz, ten byl nemocný, takže má velmi nízký rating. Proto já tedy říkám, že tohle eh, počítání není zrovna vhodné. Je to taková chyba, ke které došlo ve chvíli, kdy jsme se snažili o větší transparentnost. A proto e, se také musíme dohodnout o tom, jaká čísla parlament zveřejní. Myslím si, že je dobré, když na vašem, ve vašem osobním materiálu jsou uvedeny informace o tom, kdy jste vystoupili. ale je otázka, jestli je správné, aby parlament zveřejnil na, dejme tomu, na této webové stránce máme 63 vystoupení poslanců a já myslím, že pokud někdo bude hledat hospodářské opodstatnění našeho fungování, najde si právě tohle číslo, ale neměli bychom ho zveřejňovat jako oficiální některých eh, Říct je to, co vlastně nespadá do gestce předsedy pracovní skupiny, ale najdou se případy, celá řada, kdy kolegové vystupují proto, aby jak si měli zářit v téhle statistice a nikoli z politických důvodů. Už za předchozího funkčního období bylo vidět, a tedy, že nám roste počet ústních vysvětlení, protože ty není eh, třeba překládat písemně. Za posledního funkčního období šlo o více než 60 tisíc případů ústního vysvětlení. A velmi často ta informace potom bývá eh, distribuována formou copy and paste, aniž by to dávalo smysl. Také jste se mě ptali, zdali má komise například eh, představu o úmrtnosti podsvinčat v Evropě, na Maltě, v Polsku. A vy tedy najdete v jednacím pořádku eh, pravidlo, že poslanec nesmí, by neměl položit více než pět otázek. A já si myslím, že jestliže toto kvantitativní a toto vyjmeme v rámci naší politiky transparentnosti z jednacího řádu, tak se vlastně situace znormalizuje, protože poslanci budou klást jenom otázky, které z politických důvodů opravdu klást chtějí. Ale teď tedy nevím, jaký dopad by to mohlo mít, ale hovořila jsem o tom s kolegyní McKinney a řekli jsem mu, potřebujeme naléhavě některé změny k prvnímu lednu. Richard Corbett pak může rozpracovat zjištění naší pracovní skupiny a to bude mít už první dopady na statistiky, na to, zdali jsou určitá opatření potřeba pro to, aby tento parlament mohl normálně fungovat, a nebo zdali je možné, že tedy parlament bude normálně fungovat bez toho, že by bylo nutné zasahovat přímo do jednacího řádu. Musím říct, že neznám nikoho eh, z naší pracovní skupiny, který by eh, vstával s myšlenkou, jak bych asi mohl omezit práva poslanců dnes to nikdo nedělá. Ale já si myslím, že je například dobré, kdybychom komisi kladli méně a za to rozumnějších otázek a komise může říct, máme méně otázek a to nám umožní klást rozumnější odpovědi protože některé otázky si zasluhují pouze rychlou odpověď, schodit ze stolu. V druhém pololetí se budeme dále zabývat touto iniciativou. Já z vás zvu všechny, pokud máte nějaké nápady, náměty, abyste se obrátili na členy naší pracovní skupiny, možná také členy této pracovní skupiny ve vašich frakcích byste mohli oslavit přímo a my doufáme, že ke konci roku budeme schopni představit výsledky naší práce na půdě výboru. Pak bude třeba jmenovat zpravodaje a já mohu, myslím, předem prohlásit, že kolega Korbet který se už předtím zabýval problematikou jednacího řádu a také prací naší pracovní skupiny. by mohl být pověřen tímto úkolem, tak aby pak bylo možné naše zjištění převést do praxe, tak aby tedy od ledna 2016 aspoň některé úpravy již mohly začít platit. Děkuji. Very much and I would like to now... Děkuji. A nyní Richard Corbett. Děkuji, já se toho nemusím říkat mnoho, chci jen říci, že pan Wieland velmi dobře představil naši práci. Předseda práce naší pracovní skupiny velmi dobře umožňuje dobrý pokrok a musím také říci, že na půdě pracovní skupiny panuje velmi dobrá atmosféra. Když jsme začali naše práce, panovaly obavy, že dojde ke konfliktu mezi levicí a pravicí, menšími a většími frakcemi, různými tradicemi parlamentarismu, ale ta debata ve skutečnosti byla velmi konstruktivní. My se snažíme najít řešení problémů tak, aby tento parlament mohl fungovat lépe, což je přínosné pro nás, pro všechny a já doufám, nebo jsem si jist, že eh, v tomto duchu budeme pracovat i nadále. Tam, kde jsme měli opravdu zásadní názorové rozdíly u některých konkrétních bodů, většina těch věcí je spíše technické povahy, nebyly ty rozdíly eh, vidět mezi skupinami, ale spíše uvnitř. Například to, co zmínil pan Wieland zdali, no, pokud je o problematiku voleb předsedy komise, zdali by to mělo být tajné nebo veřejné hlasování. Někteří tvrdili, že tajné hlasování vlastně chrání parlament před tlakem a vlád. Jinak by totiž poslanci mohli být vystaveni tlaku svých vlastních vlád. Proto máme tajné hlasování. Nyní Máme systém hlavního kandidáta, kdy vlastně předseda komise je volen a je otázka, zda to nemění charakter debaty. Možná, že ti lidé, kteří tedy prosazují určitého kandidáta, by měli mít možnost vidět, jak volí jejich kolegové. A co bylo zajímavé, stanoviska našich kolegů vyplývala zřejmě více z tradic zemí, které reprezentují. V některých zemích parlament volí premiéra, ministerského předsedu, podobně veřejně, v jiných zemích je to nemyslitelné, musí to být tajné hlasování. Ale tady ta první skupina by na to řekla, no to je ale eh, skandální, že jde o tajné hlasování a kolegové říká, ne, naopak je skandální, je to veřejné. Takže hm, tady se tedy potýkají různé tradice a zajímavé je, že to není tedy, ta, ten rozdíl není mezi frakcemi, ale uvnitř. A my musíme najít ten nejlepší způsob, jak spolupracovat. Ale to byl vlastně můj způsob, jak poděkovat za vynikající prezentaci pana Výlanda. Speak. Děkujeme. Ještě někdo, kdo by rád vystoupil? Pokud tomu tak není, tak já bych rovněž. A vidíme, promiňte, George, ano. Já zdá se, že vás nějak ignoruji dneska, ale ne, ne, není tomu tak. Velice stručně, nejprve dovolte, abych poděkoval Rainerovi, panu Korbetovi za práci, kterou odvedli. Rád bych pohovořil vlastně o celé té záležitosti toho vlastně rankingu, o kterém se zdá, že dneska v podstatě celou dobu hovoříme, jestli dovolíte. To, k čemu dochází v současné době, není transparentní přístup. Zdá se, že to tak je, ovšem je to taková inflace, protože vlastně tlačíme lidi určitým směrem a nemá to nic společného s tou skutečnou prací parlamentu. Jde pouze o určité uspokojení World Watch nebo jiných eh, nevládních organizací nebo konce média v některých zemích, za které jsme zvoleni. Určitá, v podstatě jde o statistická čísla toho, co kdo dělá, ovšem ta skutečná práce, zájmy občanů a tak dále, to jak se není ve světle reflektorů protože prostě zde máme tyto statistiky, tento ranking a to je skutečně nesmírně obtížné. Myslím si, nevím v jakém formátu či fóru bychom to měli udělat, ovšem nějak transformovat kvalitativním směrem tento stávající systém. To pouze dávám k úvaze. Protože to, co vidíme v tomto systému, je, že ano, tento systém prostě je přetížen a já jsem dokonce ani nevěděl, že tam bylo těch 70 tisíc vysvětlování hlasování, co to je opravdu směšné, to prostě nic neznamená. A ano, to znamená, no, kdykoliv prostě řeknete něco, co oslavuje parlament, tak se to okamžitě eh, počítá. Nebo prostě stačí, že byste se přihlásili a řekli, já chci, abyste zapsali to, že jsem teď vystoupil a prostě to je šílené. Poznámka mimo mikrofon. Ano, takže i to platí. Dobře, prostě ano, tak to, to, to skutečně budeme k smíchu to je opravdu inflace toho, co zde děláme. A to právě musíme proti tomu bojovat. Ještě někdo? Takže já bych ještě pan Šulc. Já zdá se, já skutečně ne, dneska nějak špatně vidím. Já se snažím, ne, já se možná se přihlásil později, protože jsem chtěl vlastně reagovat na to, o čem se před chvíličkou zmínil kolega. To je určitě politický problém. To znamená, nejdříve jsme hovořili o Velké Británii a v podstatě poté dojde k určitému vysvětlování hlasování, proč já jsem vystoupil tím nebo jiným způsobem, zájmu našich mých poličů a tak dále. Já prostě tím chci říci, že jsem nevystupoval jako většina hlasujících nebo moje skupina a tak dále. Čili Možná bychom měli velice jasně odlišit to, že když hovoříme o těchto pravidlech, takže vlastně chceme eh, nějakým způsobem kompenzovat i vůbec eh, tvorbu politiky celé Evropské unie tím, tímto způsobem. A to by vlastně mělo být v jednacím řádu nějak zakotveno. A proto vysvětlování hlasování je určitým nástrojem, neměli bychom na něj zapomínat. Ale otázka zní, zda to není takový nástroj toho, že v podstatě se zabýváme pouze národními, osobními nebo nějakými skupinovými zájmy a ne celým tím uh, složitým politickým problémem. Děkujeme, říká předsedající. Ještě někdo by rád vystoupil? Není tomu tak. Já mám trochu obavy protože já jsem to pochopila tak, že když jsme dělali rozhodnutí o této pracovní skupině, tak jsme chtěli zajistit to, aby každá politická skupina byla zastoupena v této skupině. Ovšem dneska, kdy jsme připravovali hlasování ohledně výkladu tohoto článku 130 a 191, tak najednou bylo jasné, že komunikace mezi členy politických skupin, které, kteří jsou v této pracovní skupině, že tam vlastně nekomunikují dobře těmi skupinami a koordinátoři vlastně byli nesmírně překvapeni, že došlo k této interpretaci těchto článků. To znamená, že ne všichni členové skupiny komunikovali kvalitně s politickými skupinami, s výborem a ne, ne, to již neza, ne, nezacházím do rozsahu celých politických skupin. Čili, když budeme mít tuto zprávu a budeme hlasovat, v našem výboru, tak najednou možná zjistíme, že politické skupiny nesouhlasí s mnoha návrhy a budeme čelit obrovskému problému tisíců pozměňovacích návrhů. Takže já se ptám, Rainere, zda možná v rámci skupiny eh, byste si mohli popovídat členy skupiny a říct jim, že nejenom jejich povinností je přispět ke tvorbě této zprávy, ale že zároveň by měli komunikovat o tom, co akceptují, co navrhují, eh, aby to skupina věděla, aby jsme zamezili nějakým překvapením, protože na plenárce potom každý pozměňovací návrh by se musel odhlasovat samostatně. To samo o sobě představuje velikou výzvu, proto bychom se měli snažit nyní, ještě v té pracovní etapě, odkomunikovat to nějak a získat na naši stranu lidi, aby podpořili to, co navrhujeme. Nevím, možná by se mohli udělat více i v v té komunikaci v rámci výboru nebo jinými kolegy v parlamentu v odůvodněných případech, čili nějak roz, sáhlečným způsobem otevřít tuto práci, tak aby nás na závěr potom nějaká obrovská opozice nezaskočila k těm našim návrhům. No, to se nevypadá jako nesmírně přitažlivá zpráva, ale na konci dne potom to možná bude zajímat všechny, takže pro vás, pro oba dva taková myšlenka spíše, aby jsme zredukovali riziko odmítnutí Prosím. Nun. Ano, to je velmi důležité. Já mm, to znám. V mé frakci tomu tak nebylo. V předsednictvu to bylo mnohokrát na pořadu jednání, ale byly jiné věci a najednou nebyl čas. Já to, eh, jsem to přednesl vlastní národní generaci. Byl jsem na um, konferenci předsedů frakcí. Každý měl možnost um, to projednat. Takže možnosti byly. A jak to funguje, že když jsou věci konkrétně na stole, tak Mm, mm, mm, eh, se k tomu všichni vyjadřují, ale kdo chce vědět, co se děje v té pracovní skupině, tak to může vědět. Může se to dozvědět. Otázka byla, zda to neudělat jinak, zda by nebyly být dva spolupředsedové a pak spolu zpravodajové. Já, kdy, Mm, v tom případě bych byl v pohodlné pozici, protože by byl balíček a je hotovo a pak by to bylo na kolegovi. Ale já bych to jaksi neočekávala od pana kolegy Korbeta, takže skutečně by to nemělo být jako poznámka pod čarou, ale aby se mm, o tom ve frakcích jednalo. Já jsem již dvakrát před dlouhou dobu eh, byl vlastně zpravodajem, pokud jde o obecné záležitosti, které se týkají těchto pravidel. Mm, tenkrát to vlastně nebyla žádná pracovní skupina. Ano, jistě. Nepochybně bude několik eh, témat, kde najdeme konsenzus pravděpodobně Ovšem, když se dívám na většinu té práce, kterou jsme udělali, tak eh, většina naší práce asi dosáhne určitého, nebo dosáhneme tam určitý, eh, určitého koncenzu. Je tam mnoho praktických záležitostí, které navrhujeme, odstranění určitých anomálí z jednacího řádu a tam si myslím, že dosáhneme širokého koncenzu. Ale samozřejmě, že Nepochybně tam bude několik témat, například jeden, jedno, dvě, kde budou převládat různé pohledy a hlasování na plenárce potom o tom rozhodne. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že potřebujeme absolutní většinu. Čili opravdu nějaká těsná většina nepomůže. Musíte mít opravdu docela širokou dohodu, aby došlo ke změně těchto pravidel. Dobře, nejsou-li žádné další dotazy na naše kolegy, děkuji, děkuji vám za vaši práci. A doufejme. Ne, prosím, ne, ne, ne, ne, ne, odcházejte, to ještě není poslední bod na našem programu. Ráda bych poděkovala za práci v této pracovní skupině a doufám, že vše proběhne v pohodě. Koordinátoři rozhodli, a o tom bych vás ráda informovala, o tom, že EPP se bude zabývat implementační zprávy o stazích mezi komisí a národními parlamenty. Po Rangel bude pravděpodobně zpravodajem EKR. Pan Ujazdovský si vezmou Jury eh, stanovisko o subsidiaritě a proporcionalitě, to je zpráva komise za rok 2014, nebudeme mít eh, žádné následné práce, pokud jde o odstoupení od té zprávy pěti předsedů Jejka. Tam vlastně tomu se bude věnovat pan, ehm, nebo teda je to zpráva pana Šepfin. My se do Londýna, ta byla podpisena 16. 17. 11. do Aten, tam to odložíme, protože to z, jak se konsolidovalo ehm, s Washingtonem, to již bylo potvrzeno. Atény budou rozhodnuty na další zkuse koordinátor a zároveň koordinátoři přijali i kalendář AFKA na rok 2016. Nemáte-li proti tomu žádné připomínky, tak je výbor schvaluje tím to pádem a další schůzka proběhne 21. v pondělí odpoledne a v úterý 22. září dopoledne. A to je vše z mé strany. Děkuji vám za pozornost a končím naše schůze.